All right, uh, ladies and gentlemen, uh, let's take your seats. Uh. Dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se, zahájíme naše zasedání a dovolte, abych vám vysvětlil, že zdá se, že Evropský parlament eh, si teď vymyslel, že promění Evropský parlament v saunu, eh, tak to využijte, užijte si to. Já jsem z Finska, kde sauna bývá ještě teplejší, ale my ze sauny eh, potom můžeme si ji vždycky zaplavat do jezera. To je trošku lepší pro relax. A teď bych rád upozornil vás na jednu věc, protože mám příležitost dnes řídit naše plenární zasedání venku. Naleznete brožurku o pre- předsednictví Finska. A takže vezměte si to a um, prosím, buďte připraveni spolupracovat s Finskem a jeho předsednictvím během dalších příštích šesti měsíců. Mohu vás požádat o schválení zápisu z posledního plenárního zasedání? Eh, a návrh, pardon, návrh programu jednání. Ano, návrh programu jednání byl schválen. Teď se tedy dostáváme eh, k tomu zápisu z posledního plenárního zasedání 10. 11. dubna. Eh, schvál, můžeme schválit tento zápis. Ano, nejsou žádné námitky. Děkuji mnohokrát, takže zápis je schválen. A potom stanovisko předsedy. Máme tady několik rozhodnutí a informací o aktivitách pro dnešní den také několik informací do budoucna. Za prvé jmenování eh, generálního zpravodaje, než začneme pracovat na tomto plenárním zasedání podle pravidel 43, podle jednacího řádu číslo 43, je třeba, aby plenární zasedání rozhodlo mezi třemi návrhy na generálního zpravodaje Dva z nich se eh, přímo vztahují k předsednictví Finska v Evropské radě, takže se navrhuje pan Andreas Lifroy jako generální zpravodaj pro stanovisko týkající se inteligentních měst a přechodu k klimaticky neutrálním politikám a prosazování této politiky v každodenním životě. Eh, toto rozhodnutí eh, bude a stanovisko bude předloženo 6. 7. října na příštím plenárním zasedání. Eh, potom Medisana Karelénem je nominován jako generální zpravodaj pro digitální Evropu pro všechny hledání inkluzivních řešení v terénu a také mm, toto stanovisko bude předloženo k odsouhlasení plenárnímu zasedání také od 7. do 8. října a potom Tadius Andřičevský je navržen z Litvy pro stanovisko týkající se lokálních úřadů spolupracujících na východním sousedství a to bude předloženo mm, k zvážení plenárního zasedání 4. a 5. prosince. Takže mohu vás požádat, o schválení. Ano, tento návrh byl schválen a tímto jsou tedy všichni tři zpravodajové jmenováni. Eh, potom tady eh, budeme mít výročí naše před 25 lety výbor regionu a kongres regionálních eh, zastupitelstev bylo založeno a od té doby pracují na posílení eh, demokracie na lokální a regionální úrovni a my toto výročí oslavíme takovým obřadem na závěr našeho plenárního jedno zasedání a předseda Karl Hans Lamberts eh, za výbor regionu a pan předseda Andreš Knábe, předseda kongresu, eh, zítra eh, v 11.45 tady eh, budeme mít jejich projevy při této příležitosti a oslava výročí bude pokračovat konferencí týkající se stavem demokracie v lokálních zastupitelstev ve čtvrtek odpoledne po plenárním zasedání a bude se to konat v místnosti v sále 52. E, začne to ve dvě hodiny a bude to trvat tři hodiny. Tato konference, která bude probíhat v budově výboru regionu. E, dnes jako poslední bod našeho programu e, budeme také mm, hovořit s Budeme udělovat cenu regionům, to je už desáté udělování této ceny výboru regionů eh, těm regionům, které nejvíce přispívají k práci pro Evropu na regionální a lokální úrovni. A konce, na konec plenárního zasedání jste srdečně zváni na koktejl, kde bude také fotografická výstava Evropy. Eh, je to pod patronátem Evropského parlamentu. Jsou tady také představovány projekty pro stipendisty a ty ti jsou také zváni. A potom tady co se týče výherců soutěže středních škol, organizované výborem regionu a politickou skupinou, Chtěl bych poblahopřát studentům a učitelům a přeji jim zajímavou návštěvu v Bruselu. Potom eh, dodatečné rozdělení kompetencí. S potěšením vám oznamuji poslední aktualizaci publikace výboru regionů, což je příručka, která vás seznamuje s kompetencemi na všech úrovních evropské úrovni a s, decentralizovaný, s decentralizovanými úrovněmi členských států, včetně systému více úrovňové zprávy a budete schopni vlastně dost vidět tady eh, i eh, adresy webových stránek, kde se můžete dovědět ty nejaktuálnější informace. Už jsme o tom diskutovali včera na zasedání našeho byra. Více informací dostanete ve foje. Máte příležitost dovědět se více k tomuto nástroji, stejně tak jako k webovým stránkách. Eh, zaměstnanci výboru regionu jsou mám k dispozici mm, před dveřmi tohoto sálu. Potom bych vás rád upozornil na projekt meziinstitucionální, který se týká systému evropských analýzí. To všechno najdete ve vašich podkladech a potom tam najdete také tuto brožurku, která nás informuje o výsledcích této aktivity. A to, to také můžete obdržet ve foaje a můžete se informovat také o dalších projektech do budoucnosti. A teď dovolte, abych poděkoval našemu kolegovi, panu Viktorovi Síglovi. Doufám, že už je v sále. Vy jste předsedem regionálního parlamentu Rakouska, byl jste členem EKR 15 let a dnes tady se účastníte vašeho posledního plenárního zasedání a děkuji vám také za to, že jste před několika týdny navštívil Helsinky, kde jsme měli příležitost diskutovat s vaší delegací. A vy jste měli příležitost navštívit celou řadu míst a diskutovat tam o budoucnosti Evropy typy a měli jste možnost seznámit se také s mentalitou mladých lidí na kampusu naší univerzity. Děkuji mnohokrát za tuto návštěvu a děkuji vám za všechno, co jste pro nás udělal. A na závěr dovolte, abych vás informoval, že předseda skupiny ALDE informoval předsedu o změně jména politické skupiny, která byla přejmenována na Renew Europe Eh, to je podle rozhodnutí v Evropském parlamentu a toto rozhodnutí eh, má eh, okamžitou platnost a proto se bude toto, tento název objevovat od teďka na všech dokumentech. Toto byly tedy informace předsedy a můžeme pokračovat dál a můžeme pokračovat přijímání stanovisek a začneme stanoviskem Danise Turlese. Takže vás požádám, vás i vaše experty, abyste se k nám připojili tady na pódium a srdečně blahopřeji, že vy jste byl zvolen za starostu Rigi, takže srdečně blahopřeji k této volbě. A dnes pohovoříte k makroregionální strategii, jako je strategie pro Podunají Ramec pro podporu nadnárodních klastrů. A já vím ze své vlastní zkušenosti, že Riga, Litva jako jeden z, Bal, z, ze států po Baltí Eh, se velice aktivně eh, zasazujete o uskutečňování těchto makroregionálních politiky, zejména Interreg a dalších věcí. Vím, že Riga, vaše univerzita, spolupracuje s vámi s celou řadou dalších lokálních subjektů a k tomu vám blahopřeji, takže ještě jednou vám blahopřeji k vašemu zvolení starostou a teď vám dávám slovo, abyste nám představil vaše vaše stanovisko. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dám. Děkuji vám, pane předsedo. Na dnešním plenárním zasedání budeme hovořit o tomto stanovisku o makroregionálních strategiích, jako je například strategie pro Podunají. Je to rámec pro podporu nadnárodních klastrů. Rumunské předsednictví nám zadalo přípravu tohoto stanoviska a to k druhé implementační zprávě Evropské komise o makroregionálních strategiích Evropské unie. Chtěl bych poděkovat rumunskému předsednictví za to, že toto téma aktualizovalo a to jak ve výboru regionu, tak i v ostatních institucích a na mezinárodních fórech. Vážení kolegové, tak jako u dalších plánovacích období, i v příštím víceletém finančním rámci bude jednou z priorit snižování rozdílů mezi regiony. Tato priorita eh, přímo souvisí s makroregionálními strategiemi, které mají velký potenciál k tomu, aby v přiměřeném časovém horizontu vyrovnali životní standardy lidí v sousedících regionech což je cíl soudržnosti zadaný evropskými smlouvami. Pro nás, eh, místní a regionální politiky, jsou důležité dva pojmy. Subsidiarita a soudržnost. To jsou dva nejdůležitější cíle makroregionálních strategií. Ve zprávě Evropské komise se píše, že ve všech makroregionech lze vidět významné pokroky, což znamená, že jde o úspěšný projekt. Zároveň se ale ve zprávě identifikují nejrůznější problémy, které brání úspěšné implementaci makroregionálních strategií a brzní je. Administrativa a nedostatek politické odpovědnosti jsou jen dva z těchto problémů. Je tomu podobně ve všech regionálních strategiích, nicméně vidíme, že eh, regionální a místní orgány eh, by měly být více zapojeny, aby byla strategie eh, lepší a aby bylo možné ji přepracovat a lépe prosazovat. Makroregionální strategie nemohou být plně využívány, jestliže místní a regionální orgány nemají dostatek zdrojů. I v budoucnu bychom měli usilovat o synergie mezi makroregionálními strategiemi a sektorově specifickými politikami. Chtěl bych vás upozornit na to, že 21. května byly přijaty závěry Rady k implementaci makroregionálních strategií. A tam eh, byly dotčené státy vyzvány k tomu, aby posílili zodpovědnost a aby poskytli dostatečnou politickou podporu na národní úrovni. I já toto reflektuji ve svém stanovisku a navrhuji jako jeden ze závěrů, aby byly vyměňovány osvědčené postupy mezi zainteresovanými a aby byly vypracovány programy networkingu. A aby byla takto posílena spolupráce s ostatními aktéry, například se sektorovými klastry. Politika klastrů výborně slouží k podpoře regionálního rozvoje a e, k celosvětové konkurenceschopnosti. K tomu se pojí ještě sociální, e, územní a e, ekonomické cíle a posilování soudržnosti. Měli bychom také mít na zřeteli inovační ekosystémy a vytvářet přeshraniční klastry. Tento proces by měl být řízen přes DG Regio a DG Grow, které musí pracovat eh, koordinovaně. Na úrovni makroregionů mohou tyto instituce eh, pracovat koordinovaně a proto vytvářet dobré základy pro vytváření eh, klastrů a přeshraniční výměny. Jsem toho názoru, že eh, tu máme takový magický trojuhelník. Věda, potom podniky, které využívají vědecké poznatky a potom místní a regionální orgány samozprávy, to je ten třetí vrchol, který působí jako zprostředkovatel a nabízí k dispozici infrastrukturu. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velice rád, že většina pozměňovacích návrhů eh, k mému stanovisku bude moci být začleněna já navrhuji čtyři kompromisy, abych eh, zohlednil co nejvíce pozměňovacích návrhů od kolegů. Chtěl bych vám poděkovat a chtěl bych ještě poznamenat, že bychom neměli omezovat klastry na geograficky vymezené oblasti a chtěl bych eh, zejména poděkovat německé a rakouské delegaci za pozměňovací návrhy ohledně koncipování nových makroregionálních strategií. Souhlasím s tím, že je přitom třeba brát ohled na to, že funkčnost stávajících strategií by neměla být stížena. Eh, Děkuji také italské delegaci za návrhy na klastry. Navrhuji, abychom sjednotili oba tyto, body do jedno, do, oba tyto návrhy do jednoho bodu, protože se vzájemně doplňují. Dámy a pánové, na závěr bych chtěl zdůraznit, že každý členský stát a každý region v Evropské unii e, je e, tak silný a bezpečný, jak je silná a bezpečná celá Evropská unie. A naším cílem je být silní a jednotní. A na to bychom měli pamatovat, když pracujeme na nových návrzích, které máme na pořadu Evropské agendy a také o zapojení místních a regionálních orgánů do otázek, které jsou na pořadu jednání Evropské unie. Máme to ve svých rukou a já vás prosím o podporu pro moje stanovisko a také pro ta eh, navržená doplnění. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc krát eh, Danisu Turlajsovi a nyní eh, začneme s obecnou debatou. Josef Berany. Děkuji vám eh, za slovo, pane předsedo. Eh, já jsem si chtěl vzít slovo, protože bych eh, nejprve chtěl pogratulovat zpravodaj, zpravodaji. Myslím si, že je to dobrý materiál, možná protože upozorňuje na dvě největší překážky, proč takovéto strategie někdy nejsou úplně úspěšné, anebo jsou neúspěšné. Jsou to rozdílné administrativní struktury v různých zemích, což je zdůrazněno v tomto materiálu. Je potřeba překonat rozdíly v administrativních kapacitách politikách jednotlivých zemí, které se zapojují do strategických priorit. Potom další velice důležitá eh, Otázka spočívá v tom, že největší překážkou je vždycky nedostatek financí. To brání vytvoření úspěšné strategie. Kromě toho bych chtěl ale zdůraznit, že bychom neměli vytvářet paralelní struktury a paralelní strategie. Chtěl bych tedy podpořit pozměňovací návrh číslo 5 Floriana Šice, který říká, že pokud už existují na místě nějaké strategie, neměli bychom vytvářet nové, ale využít tyto strategie, které už se ve státech implementují. Ještě jednou gratuluji zpravodaji, protože tento materiál je velice dobrý. Děkuji moc krát. Roberto Giambetti. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl eh, upozornit na pozměňovací návrh 3 eh, naší frakce, protože tady se něco navrhuje k makroregionálním strategiím. Tam může existovat také koherentnost cílů a spolupráce. Bylo by to posílení této strategie a přispělo by to také k teritoriální uh, soudržnosti mezi evropskými zeměmi. Já vás tedy prosím, abychom to zmínili, uh, protože ty pozitivní aspekty uh, tohoto pozměňovacího návrhu jsou jednoznačné. Dobře, děkuji. A nyní Rafaela Cataneo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za toto stanovisko A e, i já bych chtěl zdůraznit, že je to pozitivní stanovisko a já pozitivně hodnotím e, pozměňovací návrh 3, e, jak právě řekl pan Čambety. Protože my jsme usilovali o to, aby makroregionální strategie byly explicitně přidány do eh, právního rámce politiky soudržnosti v letech 2021 až 2027. Eh, právě tak eh, by to, byl by to značný krok vpřed pro makroregionální strategie, včetně podunajské strategie. A já bych tedy prosil o to, aby, poz, aby pozměňovací návrh 3 byl přijat. Right, uh, no, Dobře, takže nikdo další se nehlásí o slovo. Můžeme přejít k hlasování. Začneme návrhem číslo jedna. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo, takže přijato. Návrh dvě. R zpravodaje, pokud bude přijat návrh dvě padá. Takže kde pro? proti, přijato. Takže číslo dvě padá. Pane zpravodaj, prosím. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 3, tak nejsem proti přístupu mm, podle návrhu 3. Myslím, že je jenom správné. Aby toto téma zůstalo důležité i pro ostatní předsednictví. My máme mm, dát stanovisko k rumunskému předsednictví a já se mohu vyjádřit jenom k konkrétní makroregionální strategii. Proto jsem nechtěl překročit svůj mandát a souhlasím, že by to dávalo smysl. Děkuji. Teď budeme hlasovat, kdo je pro návrh. Prosím. proti. Někdo je proti, ale většina je pro, takže to bylo přijato. Pak je tady návrh zpravodaje 4R, pokud bude přijat 4 a 5 padají. Pan Vladislav Ortil má slovo, prosím. Hmm, pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jako kompromisní návrh podpořit 4R. Je důležité zdůraznit, že to je e, často mm, důležité pro vytváření nadnárodních strategií. Je to důležitá intervence pro regionální rozvoj a e, to můžeme podpořit. Důležité je, že se tady říká, že strategie nemůže stěžovat, fungu, stěžovat fungování stávající strategie, tedy nová strategie nesmí vést k duplicitám, překrývání. Věřím, že mm, co se týče využívání evropských prostředků, je to logické. Já jenom zdůrazňuji, eh, že bychom měli podpořit eh, návrh 4R že hlasujeme o 4R. Zpravodaj, kde pro? Proti? Přijato. Takže 4 a 5 tím padá. Takže kdo je pro návrh 4R? Pro, proti? Přijato návrh 7R. Pokud přijat 7 a 8 padají, kdo je pro? Hlasujte, prosím. Děkuji proti. Většina je pro, takže přijato. 7 a 8 padá dále, návrh zpravodaje 9. Pokud bude přijat 9 a 11 padají, kdo je pro? Proti? Přijato. Takže 9 a 11 padá. Pak budeme hlasovat o návrhu 10. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Přijato. 11. To tedy padlo. 12. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže Teď budeme hlasovat o celém stanovisku pozměněném. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Takže to je jednomyslně přijato. Gratuluji zpravodaji. Přejdeme k dalšímu stanovisku. Kristof Rujon, prosím. Eh, vy jste expert a zástupce Econ. K k zajištění efektivnějšího, demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU. Tady máme také eh, celkem 16 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a pak o nich budeme hlasovat a také o některých návrzích z eh, pravodaje. Takže Kristof Rujon má slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ehm, ten návrh stanoviska, který vám prezentuju, je politicky kontraverzní, Eh, ne není, nezastává ani politickou ideologii, ani není národnostně eh, definovaný. Ehm, podle eh, průzkumu Eurometru 75% Evropanů věří, že Evropská unie by měla reagovat více v oblasti boje proti um, daňovým podmonům. Boj proti klimatickým změnám eh, je také eh, významný pro evropské eh, daňovou politiku. Velké demokratické rodiny, je to PPE, PSE, zelení a liberálové, špicen kandidát, EPP, e z Německa eh, prohlásil, že Evropa by měla více rozhodovat kvalifikovanou většinou. Eh, firmy jako Google, Amazon, Facebook by měly být předmětem eh, spravedlivého zacházení. Je to také dědictvím Jean-Claude Junckera, který reprezentuje stranu EPP a ten prezentoval původní návrh, kde je pět priorit do budoucna. Pan Juncker zdůraznil ehm, potřebu moderní daňové politiky, která bude adaptována na digitální ekonomiku při zajištění spravedlivé konkurence, co se týče platform a i podniků je to v souladu se strategií, kterou byla tak 31.6., ehm, která se odvolává na nutnost dosáhnout pokroku k směrem k demokratičtějším daním v EU. Eh, naši kolegové, eh, náš přítel, především pan Morfy, ehm, mm, eh, se ehm, v souladu s mm, veřejným míněním a rozhodnutím evropských institucí by měl být první návrh zamítnut. Co se týče čtyř, těch čtyř témat konkurence, suverenity, subsidiarity a e, veřejné služby. Ke konkurenci. Ano, konkurence je nezbytná pro fungování sociální tržní ekonomiky. Nejsme naivní, víme, že mm, územní kolektivity také e, se uchylují k daňové konkurenci, ale ta by měla být spravedlivá e, v rámci harmonizovaného prostoru, co se týče e, pravidel aplikovaných pro vnitřní trh, pro státní pomoc. Není možné, aby daňová politika se stala eh, vlastně takovým slabým článkem evropské integrace. V tomto společném ekonomickém prostoru, především eurozóně, už není možné, aby evropská politika eh, byla eh, si nahrazovala úzkou národní suverenitu. Co je potřeba, aby euro bylo úspěšné? Musíme sdílet ekonomickou suverenitu abych eh, parafrazoval Rozu Luxemburkovou, suverenita jedněch eh, končí tam, kde začíná suverenita jiných. Co se týče subsidiarity, připomínám, že návrh komise nemá dávat nové kompetence Evropské unii. se také nenavrhuje, že bude zahovat do práv států co se týče stanovení sazeb pro podniky nebo e, fyzické osoby. Návrh komise je kompatibilní s principem subsidiarity. Dále mi dovolte, abych e, se vůbec věnoval principu zdanění. To není, daně nejsou nikdy populární, ale je důležité zdůraznit, že co nejefektivnější vybírané daně umožňují státům i, i územním celkům zajišťovat kvalitní veřejné služby v oblasti školství, zdravotnictví, bydlení, dostupného, bezpečnosti, boje proti klimatickým změnám, financování um, ehm, cílu udržitelného rozvoje. Když um, budete hlasovat o zdanění. Eh, Myslete méně na zájmy Amazonu nebo Apple, které právě vytvářejí málo pracovních míst v Evropě a umí se obhájit sami. Myslete na svého řezníka, na svého pekaře, mm, podniky ve svém regionu, které potřebují finance, mm, veřejné investice, ať je to na lokální, národní nebo evropské úrovni. Děkuji vám za pozornost. Um, thank you. Thank you very much for the introduction and no interventions from the floor at this stage. Yes, Mr. Děkuji mnohokrát. Nemáte tady nikdo žádné připomínky? Eh, obávám se, že tady jsou žádosti o slovo. Dámy a pánové, navzdory velkému úsilí, bohužel skupina EKR nemůže podpořit toto stanovisko z řady důvodů. Pozměňovací návrh 11, 14 a 15, pakliže neprojdou tyto tři, nebudeme moci hlasovat pro toto stanovisko. Domníváme se, že co se týče schvalování daňové politiky, toto už se souvisí se svrchovaností každého státu. Nemůžeme akceptovat, aby tady byl jaksi eh, jednotný přístup, protože to vždycky závisí na národních specificích, národní legislativě a na jednotlivé ekonomické a finanční zprávě každého státu. A nedokážeme si představit, že by hlasování kvalifikovanou většinou vedlo k lepší legislativě. Naopak, naopak. Eh, vedlo by to k určitým výsledkům, které by nerespektovaly vlastní fiskální politiku jednotlivých států. A také se domníváme, že daňová eh, konkurence, daňová soutěž podporuje ekonomiku právě pro efektivní fiskální politiky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Přeje si ještě někdo další pohovořit? Není-li tomu tak, pojďme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích, ale přece jenom, prosím pěkně. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Eh, domnívám se, že potřebujeme více Evropy a ne méně Evropy. Je mi líto, že musím říct si protiklad toho, co tady právě prohlásil kolega z EKR. Eh, téma je přece takovéto eh, když se opustí jednomyslnost, znamená jít spíše ve směru více Evropy. Toto stanovisko eh, se měřuje k efektivnějšímu a demokratičtějšímu procesu v politice Evropské unie. Projdou-li pozměňovací návrhy, které eh, přinesl předložila EKR, no tak by právě Evropa šla opačným směrem. Nikoliv k více Evropě, ale k méně Evropě. A toto zhromáždění nemůže jednat proti vůli E, není možné tady, aby naše stanovisko šlo proti veřejnému mínění. Internet nezná žádné hranice a my tady děláme hranice mezi státy. Internet má globální trh a pak, když existuje globální trh, nemůže existovat různé zdanění. Musíme mít odvahu to vzít do rukou a reagovat také a vysvětlovat to našim občanům, reagovat na naše občany a ne jenom e, prostě e, řídit se svými vlastními sobeckými evropskými zájmy. Tato instituce má za úkol podporovat více Evropy a e, Rovněž tak se o to snaží Evropský parlament. Evropa bude mít jedině úspěch, podaří-li se nám právě v těchto bodech e, dělat správnou politiku. Je třeba, zejména pro nás, pro místní zastupitelstva, je morálním imperativem, je etickým evropskou povinností eh, právě zasazovat se o zásady Evropské unie a nejít proti nim. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Milana. Chcete? No, já jsem chtěl jenom říci, že my jsme od eh, posledního zaseda, poslední předlohy komise pracovali na kompromisních návrzích, abychom vyjasnili situaci a znovu chci zdůraznit, že tady se rozhodně to netýká eh, ta modifikace pravidel hospodářské soutěže. Eh, proto jsem velice rád akceptoval pozměňovací návrh našeho kolegy Vandrese kde jsme naprosto jasně připomněli naši podporu návrhu Evropské komise, ale co jsme si přáli je, abychom skutečně reagovali na žádost evropských občanů. Mm, nemůžeme přeci akceptovat, že zatímco budete v Amazonu, vy budete prostě si určovat pravidla. Eh, to jde proti veřejným, veřejnému zájmu. Eh, není možné se řídit tím, co říkají tyto velké nadnárodní společnosti a nechat prostě mínění evropských občanů stranou stranou. Ale především je třeba, abychom dnes měli prostředky, aby každý stát měl dostatek prostředů, aby mohl financovat také naše lokální zastupitelstva. Tady e, vlastně toto stanovisko se řídí pouze snahou zavést větší pořádek a působit proti těm, kteří eh, jenom prostě eh, mají zisk v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. A teď tedy můžeme hlasovat. Pojďme začít s prvním pozměňovacím návrhem. Vlastně je to jednička a patnáctka, protože ty mají stejný obsah, stejný cíl, takže budeme společně hlasovat o těchto obou návrzích. Kdo je pro? Jedna a pět. Hlasujte teď, prosím. Proti? Potřebujeme elektronické hlasování. Takže ti, co jsou pro, hlasují pro. Ty, co nejsou pro, hlasují ne. Proti. Okay, we close the vote. Dobře, ukončuji hlasování. Většina je proti, takže toto bylo zamítnuto. Uh, Dvě uh, uh, pozměňovací návrh zpravodaje proti. Elektronicky ověřujeme. Yeah. Okay, we close the... Ukončuji hlasování. Většina je pro, takže tento návrh byl přijat. 2 a 3 odpadají, takže teď číslo 4. Pan zpravodaj je pro, takže kdo je pro, hlasujte teď, prosím. Thank you again. Děkuji. Kdo je proti? Takže i toto elektronicky, prosím pěkně. Okay, we can close the vote. Ukončujeme hlasování. Ještě ne. Pane předsedo, eh, ta zařízení jsou velmi pomalá. Dobře, tak eh, to ještě jednou zkusíme, protože tady se mi zdá to velmi těsné. Hlasujeme znovu. Takže čtyři, ano či ne. Doesn't work. Nepracuje, nefunguje to? Já prostě tady na to tlačím a ono mi to pořád říká sending. No, it works. Yeah, there is a few more votes than in the previous. No, tak tady máme teď víc hlasů. Zdá se, všichni hlasovali. Takže ukončuji hlasování. Ano, většina je pro. Takže toto bylo schváleno. Pětka. Kdo je pro, hlasujte teď. Hmm? We open the vote. Zahoji hlasování. Ale takže prosím pěkně, zvyhejte ruce. Kdo je pro, zvyhněte ruce. Amendment number five. Pozměňovací návrh číslo pět. Kdo je pro, zdvihněte teď ruce, prosím. Against. Proti. Ano, většina je proti, takže zamítnuto. Šestka. Kdo je pro, zdvihněte ruce. Uh, against. Proti. Takže elektronicky. have all now voted. Všichni hlasovali? Ještě ne, takže počkáme. Now it's okay. Už je to v pořádku, všichni hlasovali, takže můžeme ukončit hlasování. Většina je proti, takže šestka byla zamítnuta. A teď sedmička návrh pana zpravodaje, pak když to bude schváleno, odpadnou další dva. Kdo z vás je pro, zvihněte ruce, prosím. Proti. Většina je pro, takže to bylo schváleno. Takže 79 odpadá. A teď desítka. Kdo je pro, hlasujte, zdvihněte ruce, prosím. Děkuji vám. Kdo je proti? Takže většina je pro, schváleno, 11. Jestliže to bude schváleno, 12 odpadá, takže za 11 pro zdvihněte ruce. Děkuji, proti. Většina je proti, takže to bylo zamítnuto. Číslo 12, kdo je pro, hlasujte teď. Děkuji vám proti. Většina je pro, takže to pro je schváleno. Třináctka pro, zdvihněte ruce proti, většina je proti, to bylo zamítnuto, 14 pro, zdvihněte ruce, kdo je proti, většina je proti, zamítnuto. 15 už jsme hlasovali a teď 16. Kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti. Takže pojďme elektronicky. 16 ano či ne. All have voted now. Hlasovali jste všichni. Ano, takže ne, ještě ne. Takže stále ještě hlasujeme. Můžeme teď ukončit hlasování. Ano, ukončuje hlasování. Velká většina, malá většina proti, takže zamítnu to. A nyní budeme hlasovat o celém takto pozměněném stanovisko. Kdo je pro? Děkuji proti. Většina je pro. zdržel se. Několik, většina je pro, takže toto stanovisko bylo schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji. A pokračujeme dalším stanoviskem. Spravodajkou je paní Jeanette Balieu. Název stanoviska místní přístup ke strategii průmyslové politiky Evropské unie. Požádám paní zpravodajku, aby se k nám připojila a již teď vám mohu říci, že až tady, eh, že, eh, až se k nám připojí pan Katajnen, místo předseda komise, tak zastavíme diskuse, které budeme mít a budeme nejprve diskutovat s místo předsedou Katajnenem. Takže, bohu, bohužel, Paní Balie nebyla schopná eh, se k nám připojit, takže ji zastupuje zástupce. Dávám vám slovo. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, já budu hovořit nizozemsky. zemský. Eh, s tímto stanoviskem se zasazujeme o eh, průmyslovou strategii eh, Evropské unie. Posílit průmysl to je možné pouze tvořením klastrů a inovačních ekosystémů a také prostřednictvím spolupráce regionů. Čím dál více regionů s intenzivním průmyslem musí vyvíjet aktivity, aby byly schopné být dostatečně inovativní a spolupracovat s ostatními regiony. Pouze takto může vzniknout průmysl, který bude sám sebe posilovat. Pouze takto mohou vznikat nová pracovní místa a pouze takto můžeme provozovat klimatickou politiku a chránit klima. Silné průmyslové regiony mají vliv i na sousedící regiony. Čím silnější je tento průmyslový region, tím jsou větší výhody i pro eh, hraniční regiony. A je důležité eh, že e, tento e, vliv je posílen pomocí e, Interreg a EFRO. Právě tato fóra musíme ještě více proměnit v místa regionální spolupráce, aby regiony se mohly od sebe lépe učit. Děkuji vám. Děkuji za tento úvod. Máme nějaké příspěvky od členů? Ne. V tom případě můžeme rovnou hlasovat. Nejprve pozměňovací návrh 1. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo? Takže přijato. 2R. Jestliže bude přijat, odpadá návrh 2. Kdo je pro eh, návrh zpravodaje, hlasujte teď. Děkuji, proti, nikdo. Takže schváleno. Návrh 2 odpadá. Teď pozměňovací návrh 3. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže přijato. Ne, pan Bor, prosím. Já mám jenom drobnou prozbu, pane předsedo. Mohli bychom eh, hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu jakožto o odděleném bodu? Spravodaj souhlasí. Takže bude to jako dva oddělené body. Bude to tedy dodatečný bod po bodu 2. Hlasujeme o tom, kdo je pro, Děkuji proti. Nikdo, takže přijato. Teď je tu navrhované blokové hlasování o návrzích 5, 6 a 7. Budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 8 od zpravodaje. Pane předsedo, tento návrh je velice specifický a týká se jednoho konkrétního sektoru a uh, určitých obchodních omezení, omezení a snižování nákladů. V tomto stanovisku jde o všeobecnou průmyslovou politiku. A tento pozměňovací návrh, který stanovuje uh, určitý cíl, by patřil spíše do, eh, na, do stanoviska o mezinárodním obchodu se specifick, eh, ve specifickém sektoru, takže jsem proti tomuto návrhu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tento pozměňovací návrh je specifický, ale je v souladu s naším cílem, kterým je dosáhnout toho, aby 20 eh, eh, HDP bylo v souladu s ekologickými cíly. Toto je velice důležitá součást eh, našeho průmyslu. Ocel je srdcem evropského průmyslu a je důležité se zabývat cenami importu, což konec konců se týká i období 2021 až 2022 2020 až 2030. Takže nemůžeme zavírat oči eh, nad tím eh, paradoxem, že firmy, eh, které se stěhují do třetích zemí, protože jsou tam cenově příznivější podmínky, tak nevyprodukují méně CO2 na tunu oceli. Takže tímto způsobem eh, bychom vytvářeli více emisí, než kolik Evropa spotřebuje. Je tedy potřeba, aby se toto vztahovalo i na, aby, aby se vztahovaly stejné normy na tyto emise jako na emise v Evropě. Vyhnuli bychom se tomu, abychom importovali CO2 a exportovali pracovní místa. Proto je důležité, aby tento návrh byl přijat. Dobře, budeme o tom hlasovat. Zpravodaj je proti. Kdo je pro, hlasujte nyní. Proti? Většina vůbec nehlasuje. Ne, pane předsedo, vy jste se dvakrát zeptal, kdo je proti. Omlouvám se. Kdo je pro pozměňovací návrh, hlasujte nyní. Proti? Většina je pro, takže návrh je přijat. Návrh 9. Zpravodaj je pro. Kdo je pro, hlasujte nyní. Proti. Většina je pro. 10. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina je pro. Přijato. 11. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina je pro. Přijato. 12R od zpravodaje. Bude-li přijat, tak odpadá 12 a 13. Kdo je pro? 12R. Hlasujte, prosím. Děkuji. Proti? Nikdo. Takže přijato. 12, 13 tedy odpadá. Teď hlasování unblock 14, 15, 16 a 17. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže přijato. Zpravodajův návrh 18R, bude-li přijat, odpadá 18. Kdo je pro 18R? Proti? Takže přijato. 18 odpadá, Teď budeme hlasovat unblock od 19 do 28. Můžeme hlasovat v bloku? Dobře. Hlasujeme pro. Kde pro? Děkuji. Proti? Nikdo? Takže přijato. Nyní návrh zpravodaje 29R. Er. Pokud bude přijat, odpadne návrh 29. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina je pro. Přijato. Je pro návrh 29R. 30. Zpravodaj je proti. Zpravodaj má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrh 30 tady platí to tež. V tomto stanovisku jde o všeobecnou průmyslovou politiku. Jde tady o to, abychom u tématu energetického přechodu a e, ochrany klimatu nalezli společný postup s průmyslem. A pokud by se to mělo nějak rozmělnit na venkovské regiony a další, tak by se oslabilo sdělení toho návrhu. Takže jsem proti. Kdo je pro? Děkuji proti. Většina je pro, takže přijato. Potom navrhuji blokové hlasování 31 až 34. Můžeme hlasovat z bloku? Dobře, tak hlasujeme. Kdo je pro? Děkuji, proti? Nikdo, takže přijato. Na, spravodajův návrh 35R, bude-li přijat, odpadá 35. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky, protože mnozí z vás vůbec nehlasovali. ještě prostě pořád přicházejí hlasy. Už můžeme uzavřít hlasování. Takže uzavíráme. Většina je pro. Návrh je tedy přijat. A pak to máme návrh 36. Spravodaj je pro. Kdo je pro, hlasujte prosím. Děkuji. Proti? Nikdo. Takže přijato. A teď hlasujeme o celém stanovisku v pozměněném znění. Kdo je pro, hlasujte. Proti. Zdrželi se. Takže jednomyslně přijato. Děkujeme panu zpravodaji a gratulujeme paní Balie. uh... Dobře, takže další je usnesení. K návrhu výboru regionu pro nový legislativní mandát Evropské unie začneme diskusi a to můžeme zastavit a pokračovat později, až dorazí místo předseda Katajnen. Takže začneme diskusi. Pan Kaiser jako první. Pan Kaiser. Peter Kaiser, please go ahead. Takže prosím, máte slovo. Já si vezmu slovo až v diskusi s komisařem, ne teď. Andros Karianis tedy. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Návrhy pro eh, nový legislativní mandát Evropské komise obsahují odkaz na program Erasmus pro eh, lokální a regionální reprezentanty. To je potřebné, protože my, lokální a regionální představitelé, bychom si měli uvědomit, že nevíme všechno, abychom mohli informovat veřejné mínění o výhodách participace v Evropské unii, protože mnoho lidí ani neví o existenci výboru regionů. Například máme Evropu pro občany, dialog s evropskými občany, který funguje velmi dobře. Že dovolte, abych zopakoval, i my, místní zástupci, potřebujeme další vzdělávání, abychom mohli prokazovat naši evropskou identitu a hodnoty. Děkuji. A jako další si vezme slovo pan Jura Ptroba. Dovolte, abych deklaroval pozici k rezoluci Evropské agendy eh, pro léta 2019 až 2024. My jsme to podepsali s ostatními frakcemi, nyní mluvím jménem frakce EKR. Jde o obnovu evropského výzkumného potenciálu, fiskální decentralizaci, větší kohezi, eh, dopad, hodnocení dopady evropské legislativy pro malé střední podniky a všechny legislativní návrhy. To je všechno pozitivní, ale PES tam zavedla dva náhrady, se kterými nesouhlasíme, které volají po mm, kvalifik- hlasování kvalifikovanou většinou v radě v, zdanění a sociální politiky. To jsou články 7 a 17, což jsou červené linie pro naši frakci. Daně, sociální politika jde ruku v ruce se suverenitou každého státu. My nesouhlasíme s tím, že zavádění kvalifikované většiny v daňových zál sociálních záležitostech povede k lepší legislativě. Ve skutečnosti to povede k přehlasování malých států a větší nerovnosti, co se týče práva rozhodovat o vlastní ekonomické budoucnosti. Také Eh, se vyjádřím k výsledku voleb do EP. EKR bude zastávat eh, naši pozici v Evropském parlamentu, budeme hrát konstruktivní roli ve skutečné reformě EU, budeme mít 62 mandátů z 15 zemí. Jedna důležitá věc pro mě je, že volby ukázaly, že extremisté neměli velmi příliš vysoká čísla. Byla tam jasná většina EPP a KR, minimum eh, mm, poslanců z extrémní pravice bylo zvoleno. Z mé zemi jsou to dva Slovensku. Jan Zahradin je, je náš špicen kandidát, je to první špicen kandidát ze střední a východní Evropy a já mu držím palce i moji kolegové. Děkuji vám. Děkuji. Pan Vandres. Děkuji, pane předsedo. Možná obecnější přístup. My jsme velice rádi, že eh, tomto hlasujeme. My si všichni vzpomínáme na panické reakce po Brexitu. Ehm, se hovořilo o vzdálenosti Mm, evropských občan, k evropským občanům, která je příliš veliká eh, v rámci výboru regionů. Ehm, ehm, jsme, eh, vytvořili jsme priority, které dávají povídky komisi. Ehm, tato instituce je nejblíže občanům, které reprezentuje eh, lokální regionální orgány Um, je to jediný způsob, jak eh, zajistit, že mm, Evropa pracuje pro občany. Dobře, děkuji za vaše intervence a nyní přejdeme k hlasování. Ehm, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno, přijato. Pak je tady ústní kompromis, eh, který kombinuje návrhy 2 a 4. Vidíme to na obrazovce. Měli jste si všichni možnost to přečíst? Můžeme o tom hlasovat? Kdo je pro, hlasujte. Děkuji. Proti? Nikdo? Schváleno. Návrh 3 padá. Pak přejdeme k návrhu 5. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Nikdo. Schváleno. Ústní kompromis eh, modifikuje návrh číslo 6 na obrazovce. Budeme hlasovat, kdo je pro ústní kompromis, proti. Většina je pro, takže to je přijato. Návrh 6 eh, původní padá. 7 to je koherentní s odhlasovaným stanoviskem Rujon. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky. Můžeme ukončit hlasování. Končíme hlasování. Většina je pro. Přijato návrh číslo 8. Kdo je pro? Pan Bianko. Pane předsedo, jsme v situaci, kdy je tady um, fenomén urbanizace v Evropě. Většina nebo dvě třetiny občanů v Evropě žijí ve velkých konurbacích nebo budou v blízké budoucnosti. Můj pozměňovací návrh eh, obsahuje strategie pro menší komunity. My e, jsme přijali stanovisko pro zajištění větších zdrojů pro menší obce. Já vás žádám, abyste věnovali trochu pozornosti pro eh, tyto, mm, těmto obcím, které jsou odlišné než velká města. To je samozřejmé. Takže já vás žádám, abyste věnovali trochu pozornost menším obcím. Dobře, budeme hlasovat, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Děkuji, proti. Většina je proti, takže to bylo zamítnuto. Ehm, číslo 9, kdo je pro? Proti. Většina je pro, takže to bylo přijato. 10, kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato. 11, kdo je pro? proti, většina je pro, přijato 12, kde je pro, proti, většina je proti, zamítnuto. Návrh 13, kdo je pro, proti, Víš ještě jednou, kdo je pro? proti. Budeme hlasovat elektronicky. Ano, ne? A potom to hlasování na chvilku za, e, přerušíme a budeme diskut přejdeme k diskusi s místo předsedou Katé. Můžeme uzavřít hlasování, dobře, většina je proti, takže to bylo zamítnuto. Později budeme pokračovat pozměňovacím návrhem číslo 14. Jirky. Dámy a pánové, je mi velkou ctí především eh, pro mne, který jsem spolupracoval s Jirky v našem, naší domovišně v Nespo, a také jako poslanci parlamentu ve Finsku s velkou podporou vaší vlády, když jste byl premiérem ve Finsku, takže vítejte eh, k této diskusi s námi. Tato diskuse se týká příspěvku eh, místních a regionálních orgánů k implementaci SD, také e, tedy cílu udržitelného rozvoje, to velice aktuální. V tomto období máme příležitosti, aby se STT staly e, principem pro budoucí kroky Evropské unie. To je hlavní poselství e, mého kolegy Androse Abramovičese a kterém se bude diskutovat po této rozpravě. Vzhledem k tomu, že 65 máme teda nejenom 17 cílů, ale 169 podrobných cílů. 65 nelze toho nelze dosáhnout bez účastní eh, subnacionálních aktérů a Eh, vícestupňové eh, samozprávy. Výbor regionu má velký zájem o vaší vizi na implementace ESD. Je. Nevím, zda jste viděli to brožuru našeho předsednictví, takže vám ji předám nadcházejícím šestiměsíčním období, jak jsme právě slyšeli tedy od finského premiéra, který um, hovořil o uh, klimatu a SDTI. A tady chci říci, že mnoho našich obcí a regionů hm, před několika dny eh, v Helsinki, jižní část Finska, je jedničkou v Evropě v inovacích. A Finsko jako celek je druhé po našem západním sousedu Švédsku. Takže obce jako naše e, společné nedomovské město je vlastně lídrem při implementaci těchto SDT. E. A jsme, jak víte, UNSC program Leadership, kde jsme před několika týdny přispěli k mm, konferenci v ESPO a tady eh, chceme přispět k dosahování těchto cílů. A vzhledem k plnému programu našeho místopředsedy, který musí eh, odejít ve tři čtvrtě na pět, tak bych dala slovo k, na úvod reprezentantům politických skupin a pak budete moci reagovat a budeme pokračovat v diskusi a poskytneme písemný feedback. Pane místo předsedy, nejprve máte slovo vy. Já ho mám. No, pane předsedo, drahý Marko, děkuji, abych poděkoval za příležitost, že mohu s vámi diskutovat o trvale udržitelném rozvoji. Musím eh, přiznat, že během tohoto mandátu Evropská komise částečně změnila svou pracovní metodu. A jedna z těch změn, které jsme učinili, se týká zaktualizování naše, naší spolupráce a zintenzivnění naší spolupráce s městy a obcemi. Protože jsme zjistili, že celá řada našich politických cílů závisí na aktivním zapojení, ale také na individuálních inovacích, které přinášejí starostové, radnice, města, obce. Proto jsme vytvořili několik platform spolupráce mezi komisí a městy a obcemi. Objavové hospodářství je jeden z příkladů, kde v čele vedou jednotlivá města, která se snaží zlepšit eh, zadávání veřejných zakázek. A jsem velice šťastný, že se mohu zúčastnit eh, vašeho plenárního zasedání, protože jsem přesvědčen, že výbor regionů a představitelé města obcí jsou jedními z nejvýznamnějších představitelů inovací. A bez jejich spolupráce, bez vaší spolupráce bychom nemohli dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. Jak už jsme říkali, vlastně trvale udržitelný rozvoj se stal součástí naší DNA. Do, do jakýchkoliv materiálů se podíváte, najdete tam toto moto. Je to prostě součástí DNA. My chceme pracovat ve dvou oblastech. Za prvé se to týká prostě e, priority Evropské komise prosadit toto do všech oblastí základní práce komise. E, k tomu mainstreamu e, Junkrova komise se snažila z trvale udržitelného rozvoje eh, udělat eh, hlavní cíl jak na horizontální, tak na vertikální úrovni. Eh, oběhové hospodářství je jedním z příkladů, protože obsahuje lepší soustředění se na lepší hospodaření s odpadem, lepší využívání materiálu. A druhou cestou to je evropská strategie v oblasti plastů, abychom ulevili životnímu prostředí od toho nárůstu plastových odpadů díky inovacím. Je třeba, abychom zlepšili využívání trvale udržitelných zdrojů. Rovněž trvale udržitelné financování je důležité. Doufejme, že se vám podařilo to nalézt, protože já jsem přesvědčen o tom, že iniciativa pro eh, trvalé udržitelné financování může být takovým iniciátorem, takovou spouští, která pomůže změnit svět. Například, když se podíváme na objevy hospodářství eh, v obnovitelných energetických zdrojích a jinde. A teď pár slov týkající se našeho takzvaného mm, dokumentu reflexe naší práce až do roku 2030. Obsahuje vlastně vizi pro trvale udržitelnou evropskou budoucnost. A zveřejnili jsme tento dokument v lednu společně s prvním místopředsedou komise Francem Timmermansem. Tento dokument je inspirován diskusí eh, eh, v roce 2019. Obsahuje různé scénáře, které nabízejí inovační myšlenky a nové, nový způsob reflexe. Identifikují se zde politické oblasti, kde je třeba e, učinit další kroky pro udržitelnost oběhového hospodářství, potravinový systém, e, budoucí energie, e, budovy, mobilita, ale také přechod k férovému sociálnímu světu je třeba přinášet nové ideje, jak můžeme přetvářet naše politiky. A já si velice vážím vaší intenzivní práce i v této oblasti, na tomto poli. A na závěr jsem chtěl říci, eh, něco k lokalizaci trvale udržitelných cílů. je důležité, abychom pokračovali eh, ve směřování k tomuto cílu na bázi široké spolupráce s občanskou společností. Agenda 2030 je klíčem pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. Veřejné orgány na regionální, lokální úrovni jsou naprosto klíčovým prvkem v těchto politikách pro uskutečňování cíle udržitelnosti. Jak se také zdůrazňuje v návrhu stanoviska tohoto výboru, 65 těch cílů potřebuje angažovanost zejména na lokální a regionální úrovni, na úrovni zastupitelstev. A jedně tak můžeme tyto cíle uskutečnit. Je to důležité pro sociální, ekonomický i ekologický rozměr, <clears throat> protože právě vy v terénu jste klíčovými hráči. A hm, chci velice ocenit také práci pana předsedy zde. A chtěl bych vyzdvihnout to, co on už řekl. Eh, Eh, jedna, jeden jižní region ve Finsku byl vybrán <clears throat> jako nejinovativnější region. Ale proč to říkám? Ne protože zrovna předseda přichází z této oblasti, ale protože každá jednotlivá inovace se děje někde v určitém konkrétním místě. A proto je jasné, že tady je určité soutěžení mezi městy a regiony, kdo z nich je nejinovativnější. Ale bez takovéhoto soutěžení by vlastně nebyla žádná motivace eh, k této inovaci. A proto já hm, Mm, bych ještě chtěl říct si ne, že by ta, prostě ta jižní, ten jižní region Finska byl zvolen jako nejinovativnější, protože zrovna Finsko přebírá předsednictví v Evropské unie. Ale jim se podařilo vyčistit vodu eh, v jezeře tak, že když se procházíte kolem jezera, můžete z toho jezera pít. A využívají se pouze obnovitelné zdroje pro výrobu energie v tomto regionu a tak dále a tak dále. A bez tohoto lokálního úsilí by neexistovala žádná inovace, neexistovaly by žádné modely. A proto nemohu dostatečně podtrhnout význam eh, místních orgánů pro naši práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji zejména to, co jste řekl, eh, jak důležité a proč eh, jsou důležité lokální orgány a regionální zastupitelstva. Teď budeme mít mluvčí za jednotlivé politické skupiny. Začne nejprve EPP, takže pan Andreas Abravič už má slovo, jenom vás chci požádat, abyste dodržel časové omezení. Děkuji mnohokrát, drahý pane místo ve jménu EPP vám chci poděkovat za to, že jste přišel na naše plenární zasedání, za vaše slova, jak už jste se zmínil, jak už se zmínil pan předseda, já jsem zpravodaj pro trvale udržitelné cíle a účastnil jsem se také těch platform forem pro tyto cíle a snažili jsme se dosáhnout lepší komunikace. Máme tady celou řadu nových výzev, kterým čelí venkov i města. Musí spojit síla, aby skutečně byly v čele trvale udržitelného rozvoje. A dnes musíme o těchto výzvách diskutovat. Za prvé jsem se chtěl zmínit o to, že je naprosto životně důležité, mít nějakou základnu, která by usnadnila implementaci trvale udržitelných cílů v jednotlivých členských státech, ale také v jednotlivých konkrétních lokálních a regionálních orgánech. A e, v tom se my prostě jsme zastánci toho scénáře jedna. A tady je zcela jasná strategie, která eh, bude měřitelná do roku 2030, která má jasné cíle, jasnou metodu, jasný postup a e, jde to vlastně nad rámec vše jednotlivých konkrétních cílů. E, Trvalé udržitelná Evropa 2030 by měla vlastně pocílit, zintenzivnit tu e, strategii EU 2020 a mělo by se to také odrazit ve víceletém finančním rámci. Je třeba posílit ten takzvaný přístup bottom-up, to znamená ze zdola nahoru. Za třetí, Implementace této strategie bude vyžadovat velké investice. A těch lze dosáhnout nejrůznějšími prostředky. Politika soudržnosti je nejdůležitějším nástrojem pro investování do regionů a lokálních úrovní. Dále tady máme existující horizontální nástroje, které mohou být použity pro uskutečňování politických síl trvale udržitelného rozvoje, jako je evropský semestr a nebo hlavní směry pro lepší legislativu, jednodušší. A teď bych rád vyberal jeden příklad z mé oblasti. Já pocházím z poměrně malého regionu v Litvě, ale my eh, implementujeme program pro renovace, eh, postsovětskou renovaci těch starých sovětských budov, které ještě u nás existují. Většinou v takovýchto obydlích teď bydlí chudí lidé. A to přispěje jednak jejich větší inkluzi, zároveň a také samozřejmě k ekologickým cílům, protože eh, tyto domy budou vybaveny také, budou lépe izolovány, při přispějí k nižší energetické spotřebě a tak dále a tak dále. A dovolte, abych položil jednu otázku. Co si myslíte a jak chcete pokračovat v souvislosti se zveřejněním agendy v příštím mandátu komise. To je velice důležité. A pojďme se vrátit k implementačnímu procesu a pojďme zvážit jiné prvky, které by mohly přispět k úspěchu. Jak už jsem se zmínil, je důležité pokračovat v naší práci na relevantní platformě Evropské komise. Mohou tady existovat různé formy, ale domnívám se, že ta forma spolupráce by měla být ustavena mezi komisí a jinými partnery a tato platforma by měla být skutečně taková platforma, která bude zahrnovat co nejvíce se účastníků. Děkuji mnohokrát, vyčerpal jste svůj čas a teď má slovo pan Peter Furz na tři minuty. Dámy a pánové, Dovolte, abych před vámi přednesl pár slov z hlediska města, které učinilo určité zkušenosti v rámci nové práce parlamentu. Dovolte mi, abych učinil několik poznámek. To první se týká toho dokumentu komise. Myslím si, že je naprosto zjevné, že pouze scénář číslo jedna může vést k trvale udržitelnosti a dává nám také nejlepší orientaci, protože je to velice koherentní strategie, nejedná se prostě o nějaké sečítání nejrůznějších adit sektorálních politik, eh, protože když se dělá něco pro životní prostředí, pak se pak řekne, musí se něco dělat pro ekonomii, ale tady jde o to, že třeba od začátku definovat koherentní celistvou politiku, eh, která se zaměřuje na celkovou strategii. A to je ta strategie, ne udržitelnosti, ale strategie Evropské unie, která je udržitelná, protože celá evropská politika se musí orientovat podle této trvalé udržitelnosti. Jedná se vlastně eh, o transformaci našeho modelu života pro trvalou udržitelnost. A my jsme udělali dva a půl roku zkušenosti s dynamizujícím se hospodářským růstem, ale zatím jsme nedrželi krok v té politice politice trvalé udržitelnosti. Tady je třeba nalézt nové politiky a také je prosazovat a nespoléhat se pouze na vývoj trhu a technologií. To znamená, že se jedná o transformaci, kde nám musí být jasné, jakým způsobem ji můžeme zvládnout. Mm, myslím si, že ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být, protože čas nás tlačí. Do roku 2030 jsme, se nám musí podařit vytvořit řadu věcí. A teď ještě pár slov ke klimatické politice, ale klimatická politika není jediným stavebním prvkem v politice udržitelnosti a chceme docílit skutečně celkové udržitelnosti, tak bychom dokonce mohli stroskotat, protože musíme zohlednit také sociální dimenzi, protože jinak bez sociálního rozměru nedostaneme souhlasu od občanů eh, k té trvale udržitelné ekologické politice. A teď, co se týče té úrovňové zprávy. Eh, tady bychom měli posílit spolupráci. Já chci poděkovat za to, že komise opravdu intenzivněji zapojuje do své práce obce a města. A dovolte, abych ukončil svůj projem pozvání do roku 2020. V roce 2020 se bude konat konference trvale udržitelných měst a obcí v mém městě Mannheimu a bude se jednat právě o to otázku, jakým způsobem sorganizujeme tento přechod společně a jakým způsobem se nám podaří dosáhnout více úrovňové zprávy. Děkuji. Eh, Alde. Děkuji, nyní je na řadě Alde, tedy vlastně Renew Europe. Pan Verfali, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane místo předsedo. Eh, tato strategie pro trvalé udržitelné cíle je pro nás nesmírně důležitá, protože to jsou právě lokální a regionální úrovně, kteří přímo pracují s občany na uskutečňování těchto cílů a nepodaří. A společně musíme pracovat také na odstraňování negativních dopadů změny klimatu. Musíme zaručit veřejnou službu a a já se plně podpisuji za stanovisko kolegů, které jsme dnes schválili a i my se vyslovujeme pro ten scénář číslo jedna, protože to je ten jediný scénář, který zaručuje také angažovanost nejenom šéfů státu a vlád, ale všech na jednotlivých úrovní, kdy úrovní a je třeba, abychom internalizovali všichni, abychom si osvojili tento princip objevového hospodářství, abychom neplýtvali zdroji a materiálem. Proto také vítám stanovisko Žanet Baljové, které zpracovala k oběhovému hospodářství. Oběhové hospodářství je vynikající příležitostí pro regiony Evropské unie při využívání lokálních zdrojů a vytváří také pracovní příležitosti, které nemohou být delokalizovány někam jinam. Budou, budeme mít nové příležitosti, nové výzvy, budou vytvářeny nové produkty, nové druhu služeb, ale to bude také vyžadovat osvojení si nových kompetencí, proto je třeba třeba eh, věnovat pozornost celoživotnímu vzdělávání vzdělávání eh, hraje nesmírně důležitou roli. Proto je třeba masivně investovat do sítí eh, týkajících se rozvoje objevového hospodářství. Takzvaná lokalizace trvale udržitelných cílů znamená také zapojení občanské společnosti a spolupráce lokálních orgánů občanské společnosti a univerzit. Eh, neměli bychom využívat eh, prostředky Evropské unie, které nebudou sloužit trvale udržitelnému rozvoji. Teď jsme schválili tuto strategii pro trvale udržitelný rozvoj, takže buďme koherentní v jejich uskutečňování. Děkuji vám. Uh, Děkuji. A nyní za European Alliance paní Borel Porta. Prosím, máte slovo. Dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla za European Alliance poděkovat za tuto příležitost eh, diskutovat eh, s komisí a eh, chtěla bych ukázat například Katalánska, které implementuje SDG. Katalánsko se zabývá agendou 2030 od samého začátku na mezinárodní půdě a také prostřednictvím sítě regionů pro udržitelný rozvoj. Aktivně jsme se účastnili na formulaci SDG a na domácí půdě eh, zapojujeme všechny aktéry, což je taky zásadní princip STG. Nezávislé vládní orgány se zapojují od samého začátku, zejména jde o, porad, o Radu pro eh, udržitelný rozvoj Katalon, Katalánska, která vypracovala zprávu zvanou eh, Katalánsko zlepšuje svět Agenda 2030 a ta je základem vládních kroků. Před dvěma roky vláda začala implementovat SDG se zapojením všech katalánských ministerstev. Tento plán bude eh, schválen v červenci a 17 SDG bude bude přeměněno ve více než 800 konkrétních kroků a měřitelných cílů, které budou každoročně aktualizovány. Zároveň e, se parlament zavázal k cílům udržitelného rozvoje e, návrhem, který zavazuje porad, poradní e, orgán pro udržitelný rozvoj, aby každé dva roky podával zprávu a právě tak klade povinnosti na regionální ministerstva, které mají rekapitulovat, co bylo vykonáno. A konečně katalánská vláda také vypracovává národní dohodu, která by vydláždila cestu alianci soukromých a veřejných aktérů, aby SDG mohly být naplňovány konkrétními závazky. Na závěr bych chtěla poděkovat výboru regionů za posilování role regionů a místní samozprávy v agendě SDG. Děkuji a nyní za ECR pan Ortil. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, eh, pane místopředsedo, dámy a pánové. V této debatě bychom především měli zdůrazňovat, že Agenda 2030 je odpovědí na ohrožení, které nám přináší globalizace. Tato agenda má univerzální povahu, eh, která stanovuje cíle, které jsou nesmírně ambiciozní. Máme tu ekonomické, ekologické a sociální cíle, které jsou všechny velice důležité. Eh, SDG obsahují 107 70 dílčích cílů a z toho 65% je třeba provádět ve spolupráci s místními a regionálními orgány. To samozřejmě neříkám nic nového, ale přesto je třeba zmínit, že místní a regionální orgány eh, tím pádem musí být zapojeny do realizace těchto cílů, protože jsou velice blízko občanům. A analýza prosazovaných opatření musí probíhat samozřejmě na této úrovni. Agenda 2030 odpovídá také cílům evropské politiky soudržnosti, protože podle smlouvy by tato politika měla vést k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými částmi Evropy a k posílení zaostávajících regionů. V oblasti politiky soudržnosti oslavíme čím dál více úspěchů a mělo by tomu tak být i v budoucnosti. Komise zcela správně řekla, že udržitelný rozvoj je takový, ve kterém jsou naplněny dnešní potřeby a zároveň potřeby budoucích generací nejsou ohroženy. Na tomto základě musíme prosazovat konkrétní projekty. A na závěr ještě následující. Důležitou roli hrají všechny instrumenty, které se starají o to, aby v Evropě probíhala integrace, jako jsou například makroekonomické strategie a ty to musíme také dále podporovat. Děkuji, Peter Kaiser, na jednu minutu. Děkuji. Udržitelnost si žádá příklady. Ve vládním programu například spolkové země Koruntansko je to patřičně reflektováno. Musíme s zdroji zacházet tak, aby naše děti a vnoučata měli šanci na existenci ve zdravém prostředí. Abychom toho dosáhli, tak Korutansko v, v, tam v budoucnu eh, se budou rozpočtová rozhodnutí konat tak, aby byla v souladu se 17 cíly SDG. Já bych chtěl poděkovat hnutí Friday for Future. Eh, je potřeba, aby politika, včetně ekonomiky, eh, probíhala tak, aby každý jednotlivý člověk věděl, že všechno, co děláme, eh, musí, bude mít ekonomické a ekologické dopady. Musíme se přesunout od snů k činům. Politicky řečeno to znamená, že není možná udržitelnost bez nereflektovaného kvantitativního růstu. A to musí být eh, cílem politiky soudržnosti. Odpověď na ten momentálně panující neoliberalismus. A to ve všech regionech a městech Evropy. A nyní poslední příspěvek eh, zpravodajka Sirpa Hertel. Tři minuty. Eh, Sirpa Hertel je zpravodajkou toho druhého stanoviska, o kterém se bude debatovat a hlasovat na říjnovém plenárním zasedání. Děkuji moc krát. Pane komisaři Katajne, nechtěla bych vám poděkovat, že jste přišel na tuto debatu o implementaci cílů udržitelného rozvoje. Já jsem z EPP a jsem zpravodajkou eh, ohledně zprávy o klimatu, tedy pro klima a energetiku a udržitelné cíle v této oblasti do roku 2030. Jsem také členkou městské rady ESPO a jak víme, tak eh, ESPO je členem platformy měst SDG, které chtějí aplikovat všechny cíle pět let před termínem, tedy v roce 2025. Mám značné zkušenosti jak ze svého města, tak z Bruselu. A za ESPO bych chtěla položit panu komisaři několik otázek a také říci několik komentářů. Za prvé potřebujeme jasnou evropskou strategii pro SDG a takováto strategie by měla zajistit holistický přístup ke klimatickým změnám, k životnímu prostředí a k diverzitě. Za druhé, města a regiony jsou zodpovědné za 65 implementace SDG v Evropě a představujeme jednu třetinu veřejných výdajů a dvě třetiny veřejných investic. A efektivně můžeme implementovat SDG jedině, pokud evropská a národní úroveň bude fungovat ruku v ruce s úrovní regionální a místní. Je třeba transponovat globální cíle do místní reality, což znamená, že je třeba pracovat na místních krocích a používat indikátory, které by nám pomohly pokrok monitorovat. Dále potřebujeme více vazeb mezi klimatickými změnami a soukromým i veřejným financováním. Je třeba více synergií mezi jednotlivými zdroji financí a je třeba se do těchto výzev pustit co nejdříve. A v neposlední řadě 8. července proběhne v ESPO seminář o inovativních místních akcích za účelem naplnění SDG. Chceme se přesunout k nízkouhlíkové, eh, emisně neutrální a biologicky rozmanité Eh, situaci v městech a regionech. Takže já vás vítám, eh, já vás zvu na tento seminář v ESPO, kde bude tato velice důležitá diskuze pokračovat. Děkuji, Sirpo, a nyní dávám slovo panu místopředsedovi Jirky Katajnenovi, aby zareagoval. Děkuji. Tady padlo mnoho eh, dobrých modů eh, a je snadné souhlasit tedy s většinou těchto myšlenek. Pokud dovolíte, tak bych chtěl zmínit pět věcí, které, eh, na které se budu, bych se chtěl zaměřit, kdybych byl diktátorem v Evropě. První věc. My všichni musíme investovat více do školství. protože to je největší zdroj sociální rovnosti. Je to způsob, jak eh, zvyšovat odolnost naší společnosti jednotlivců v době eh, změn v pracovním profesním životě. A je to také způsob, jak mm, přimět lidi, aby eh, se rozhodovali uvědoměleji, moudřeji, než by to činili jiných eh, případech, co se týče ekologických dopadů. Za druhé, chci zvýšit evropský rozpočet na výzkum, protože to je způsob, jak spojit eh, zkušenosti a výzkumná oddělení v našich regionech a pomoci jim spolupracovat a eh, dosáhnout více peněz z toho, které spotřebují. Doufám, že získáme vaši podporu, když jsme navrhli zvýšit horizon Europe. To je strategická otázka. Dále. Doufám, že příští komise se bude více zaměřovat na cirkulární ekonomiku. Ehm, regiony města a města mají největší význam. Vy znáte své firmy, jste sami inovátory, potřebujeme největší, nejlepší praxi od, od vás. Um, abychom viděli, jak komise může eh, regulovat, jak může změnit cirkulární ekonomiku. Za čtvrté, a to se může stát největší hrozbou pro Evropu, to je zhoršení situace v oblasti právního státu. My jsme bohužel v situaci, kdy někteří z našich lídrů si myslí, že liberální demokracie nebo právní stát jsou zastaralé koncepce Není tomu tak. Není eh, ta eh, udržitelnost a rovnost bez funkční liberální demokracie a právního státu. A tady zase potřebujeme lídry na lokální úrovni, aby tyto základní hodnoty obhajovaly. A na závěr bych chtěl investovat více a zaměřovat se více na uh, umělou, na, na um, umělou inteligenci. Je to důležité a také z veřejného, eh, z hlediska veřejných služeb. Pokud se nám podaří použít veřejné data, která máme, můžeme zlepšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb také to zvyšuje produktivitu veřejných služeb. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, který souvisí s umělou inteligencí, je, mm, bychom zajistili, že pokud mm, se rozšíří, tak zmizí některá pracovní místa a objeví se nová. Ale my se musíme postarat o lidi, o ty, kteří již mají profese, ale patrně o ně přijdou z důsledku nových technologií. Musíme zajistit, aby systémy vzdělávání dospělých byly aktuální. Musíme se podívat na naše stávající systémy, aby sloužily svému účelu i v době umělé inteligence, aby pomohly lidem najít si nová pracovní místa a rekvalifikovat se dříve, než bude pozdě že, dámy a pánové, vážený pane předsedo, děkuji vám za možnost e, s vámi tady diskutovat a zůstajme v kontaktu. Děkuji. Dovolte, abych řekl, že e, podle těch e, pěti bodů je důležité, že tady máme pět stanovisek o e, vzdělávání Kristof Kneše jako zpravodaj pro Horizon Europe e, odvedl hodně práce, budeme pokračovat dál abychom měli výsledky na úrovni, kterou žádáte. Cirkulární ekonomika, o tom jste slyšeli, právní stát je v mnoha několika našich rezolucích politických frakcí. A na závěr jste řekl o k digitalizaci. Eh, tady asi přesvědčím i zpravodaje pro k digitální Evropu, kanálens Finska, která bude eh, zpravodajkou během finského předsednictví. Takže děláme hodně jako follow-up a doufejme, že to bude všechno soupojeno eh, na SDG. Okay. And... Dobře, budeme pokračovat dál. Um, jsem řekl, že ti z vás, kdo chtějí k tomu přispět, tak to můžete udělat nyní, anebo až začneme diskusi o e, stanovisku pana Arnolda se Abra Mavičiuse, protože to je e, stejné téma. Někdo si chce vzít slovo teď, anebo přejdeme dál. A vezměte si slovo k stanovisku Arnolda se Vičiuse. Dobře, uděláme to tak, takže budeme hlasovat o rezultaci. Právě jsme hlasovali o návrhu 14, Jens Christian Jesin a další. Jsme připraveni hlasovat. Ano, kdo je pro? Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Většina je proti, to bylo zamítnuto. Návrh 15. Bez oddělené hlasování část 1. Chcete to vysvětlit, Milana? Děkuji velice stručně. Žádost o udělené hlasování je, že tam je problém s druhou částí. Možná to nebylo jasné. Já chci vysvětlit tu druhou část tohoto pozměňovacího návrhu. Jednoduše. Ehm, budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu, nikoli jeho rozdělení. Ehm, návrh vytvoření ehm, evropských norem na základě existujících norem v členských zemích, co se týče mest a práv pracujících. To jsou pozměňovací návrhy, které nahradí druhou část. Důvod je, že tady připravujeme dokument, který došleme komisi. Mně se zdá, že otázka práv pracujících by měla být v těch eh, tématech, které, eh, na kterých pracuje komise. Nežádáme nic jiného. Je to stanovisko, které je eh, rozšířené v Evropě. Rio. Já chci říci, že socialistická uh, frakce podporuje toto stanovisko našeho kolegy Gide Milana eh, k tomu pozměňovacímu návrhu. Můžeme tedy mít ale split vote? Dobře, takže první část začíná slovy failure a notes to failure a pak family. Takže budeme hlasovat o této části. Kdo je pro? Děkuji proti. Potřebujeme to hlasovat elektronicky. Můžeme uzavřít hlasování. Většina je pro, takže to je přijato. Pak druhá část. Kdo je pro? Pan Bor. Já to chápu, takže druhá část je předmětem ústního kompromisu, takže já doufám, že to bude ústní kompromis, o kterém hlasujeme. Ano, takže ústní kompromis. Bohužel to nemáme na obrazovce, ale slyšeli jste to, je to jasné dostatečně. Dobře, budeme hlasovat o ústním kompromisu, kdo je pro. Děkuji, proti. Většina je pro. Ústní kompromis je přijat. Pak přejdeme dál k návrhu číslo 16. Kdo je pro? Děkuji, proti. Většina je pro, takže to je přijato návrh 17. Kdo je pro? Proti? Většina pro. Přijato 18. Kdo je pro? Proti? Většina je pro. Číslo 20, 19 kdo je pro? 19. Hlasujte. Děkuji. Proti? 20. Kdo je pro? Proti? Většina je proti. Zamítnuto 21. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Většina je pro. 22. Kdo je pro? proti, většina je pro, přijato, 23, kdo je pro, proti, většina je pro, přijato, 24, kdo je pro, proti, většina je pro, přijato, 25, kdo je pro, proti, Většina je proti. Zamítnuto 26. Kdo je pro? Mm, většina je přijato 27. Kdo je pro? Proti? Nikdo, takže přijato 28 pro, proti, většina proti, takže zamítnuto. 29, kdo je pro? proti, většina je pro, přijato 30, kdo je pro, proti, většina proti, zamítnuto 31, kdo je pro, proti, většina je pro, přijato 32, kdo je pro, proti, či ne pro, přijato 33, kdo je pro, proti, kdo no, přijato. 34, kdo je pro, proti, kdo no. 35, kdo je pro, proti, přijato 37, kdo je pro, proti, přijato. 37, kdo je pro, proti, většina je pro, přijato. Ústní kompromis k eh, návrhu 38-39 máte to na obrazovce. Můžeme hlasovat. Ústní kompromis je přijat, tak návrh je 38 a 39 mm, první část padá. Takže kdo je pro ústní kompromis? Proti? Většina je pro, takže přijato. To znamená 38, 39 a první část 40 padá a budeme hlasovat o druhé části návrhu 40. Začneme as eh, off at the same time, kde pro, proti, většina je proti, takže zamítnuto. 41 pro, proti, většina je pro, schváleno 42, kdo je pro, proti, většina je pro, přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato celá rezoluce jako celé, kdo je pro rezoluci, proti, sedm, osm, kdo se zdržel jeden. Um, Většina schválila rezoluci. Gratuluji všem. Nyní požádám zpravodaje Arnolda se Abramavičiuse. Ehm, také ekon, eh, eh, sekretaria, zástupce sekretariátu Ekon a eh, máme tady stanovisko k tématu, které jsme již částečně prodiskutovali s Jirkem Katajnem. To jsou udržitel, cíle udržitelného rozvoje pro udržitelnou Evropu. Dobře. Arnolda, dám vám slovo jako první. A pokud jste již žádali slovo v diskusi s místopředsedou Katajnem, ale nebyl na to čas, tak můžete požádat o příspěvek nyní. Takže Arnoldas, máte slovo, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, ehm, takže to je druhé kolo diskuse um, zaměřené na um, stanovisko k SDG. Mm, bylo mou ctí to připravit a doufám, že toto stanovisko je konkrétním příspěvkem našeho výboru regionu k uh, dosahování cílu udržitelného rozvoje. První věc, e, kterou chci zmínit, jednak to jsou vstupy ze studie Eh, která byla zadána, za druhé výsledky průzkumu výboru regionů a OISI. kde se ukázalo, že 60 respondentů eh, bylo v procesu implementace SDG. Tady vidíte na mapě moji zemi, moje, o moji obec, já jsem zmínil některé mm, praktice SDG z mé obce a doufám, že se to děje v celé Unii. Během přípravy jsem měl příležitost participovat také na platformě více mm, mm, aktérů. To byla užitečná důležitá zkušenost, že jsem byl nominován jako zástupce výboru regionů a mnoho z našich návrhů eh, bylo zohledněno v reflexním dokumentu. Takže to je další krok ke stanovisku. Mám kolegyni Sirpu Hertel, která pracuje na podobném stanovisku o SDG eh, výboru NV a já doufám, že tato dvě stanoviska realizují různé cíle. Já se chci věnovat především e, řízení SDG, jejich lokalizaci, horizontální přístup, výbor NV um, e, mm, bere v úvahu klimatické změny, ekologické aspekty, a tato dvě stanoviska jsou komplexní a pomáhají se, podporují se navzájem. Já jsem ve svém příspěvku za EPP uvedl, že potřebujeme zastřešující strategii, která bude obsahovat cíle do roku 2030 a s naším návrhem tato nová strategie pro udržitelnou Evropu 2030 by mohla nahradit stávající strategii Evropa 2020. Mm, příštím, příští EMF. Bohužel nová strategická agenda na léta 2019 eh, a 2024, která stanoví prioritní oblasti Ehm, které eh, převezmou mm, nebo budou řídit ehm, práci Evropské rady. Tam nebyla zmínka SDG, což je politování hodné a já vyzývám evropské instituce, aby využívali SDG jako vodítka pro své budoucí pracovní programy a také mm, programy příští Evropské komise. Dále potřebujeme přístup ze zdola nahoru, aktivní účast subnacionálních aktérů, subjektů a dále musíme zohledňovat stávající horizontální cíle, aby se eh, SDG staly součástí mainstreamu všech politikách, jednak kohezní politiky, Pomůže to e, zajištění e, ekonomického, sociálního a územního rozvoje, zajištění udržitelného rozvoje a také další návrhy, jako, e, nástroje jako evropský semestr um, a přehledy růstu by se také mohly používat k implementaci SDG. Že stanovisko bylo přijato jednomyslně v našem mm, externím zasedání Econ eh, v, v Litvě u nás eh, v obci Druskinem. A ukázalo to, že všechny politické skupiny to berou velmi vážně a doufají, že jsme, doufám, že se nám podařilo najít vyvážený text pro naše členy i politické frakce. Já doufám, že toto stanovisko pomůže urychlit globální mobilizaci eh, ve prospěch SDG a především pomůže no, přispěje k transformaci z jednotné deklarace zájmu konkrétního rámce eh, kroku. Děkuji vám za vaše příspěvky k mému stanovisku eh, jako pozměňovací návrhy, příspěvky průzkumu. A v neposlední řadě chci poděkovat expertům, tajné personálu eh, výboru Ekon, Vasilisovi za personálu EPP. Takže děkuji vám a doufám, že naše stanovisko nám pomůže eh, lepší budoucnosti. Děkuji mnohokrát, teď povedeme diskusi. Takže Alfonso má nyní slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Za prvé chci poděkovat panu Spravodajovi za jeho přístup k této lokalizaci Eh, protože my v lokálních úrovních hrajeme tak důležitou roli pro dosažení trvale udržitelných cílů, protože jsme nejblíže občanům a tudíž máme také co říci co do obsahu pro uskutečňování těchto cílů. Jsme tedy, eh, je nutno zapojit do vypracovávání strategických plánů, které budeme moci prosazovat. Například v mém kraji v Mursi se účastnilo více než 200 osob, 40 podniků, ekologisté, zástupci kulturní veřejnosti a 400 úředníků pro to, abychom vypracovali plán na příští roky. Ale výzva je jedním z těch důležitých prvků. Hovořilo tam jak pan zpravodaj, tak pan místopředseda komise. Jde tady především o program, o politiku soudržnosti. Až se bude plánovat MFF, pardon, VFF, víceletý finanční rámec, je třeba, eh, abychom eh, věnovali dostatek prostředků. Eh, co se týče také operativních programů pro sociální fond, tady hovoříme o zaměstnanosti a máme tady také fond pro, venkovskou, pro venkovský rozvoj. A já si myslím, že tady by bylo výborné čerpat z tohoto programu, aby nikdo nezůstal pozadu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Paní Dreniadinová. Děkuji vám moc krát za dobré stanovisko a především za důležité stanovisko. Já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych eh, zdůraznila to, co říkal Jirky Katajnen o důležitosti vzdělání. A to platí nejenom pro děti, ale také pro dospělé, protože eh, je potřeba, abychom eh, rozvíjeli znalosti ve společnosti znalostí. Vidíme, že struktura společnosti je taková, že když, když zavřete nějaký průmysl, nějakou továrnu, sezónu, tak eh, lidé eh, nečekají, až továrnu otevřou znova eh, a přeškolují se. A politici nesmějí být populističtí a slibovat, ale měli by investovat do vzdělávání dospělých, kteří se potřebují překvalifikovat, protože jinak riskujeme, že ve společnosti vzniknou veliké rozdíly a propasti, pokud ne všichni odolají změnám na pracovním trhu. Takže vzdělání na všech úrovních Eh, je třeba neustále zdůrazňovat. A eh, je to vidět i v USA. Trump říká Make America Great Again. Eh, tím ale nemyslí, že by znovu otevřel uhelné doly. Tím myslí nová pracovní místa. Čína chrlí tisíce inženýrů no, každý den a i v Evropě musíme sázet na vzdělání. Má to vliv na zdraví, na kvalitu života, na demokracii, na možnosti růstu a vytváření pracovních míst. A to i na venkově. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Pan Jakob. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice mě těší, že jsem byl prvním zpravodajem u stanoviska týkajících se trvale udržitelných cílů rozvoje a bylo skutečně naším přáním, aby by došlo k zapojení regionální a místní úrovně. Za prvé se jedná o vzdělávání. Samozřejmě je nezbytné, aby byla vytvořena příslušná kultura. Je třeba vytvořit kulturu trvalé udržitelnosti, abychom sensibilizovali občany. Za druhé eh, je třeba dosáhnout opravdového přechodu, jak v oblasti energie, ale i v jiných oblastech a to je samozřejmě e, také faktor znamenající náklady. I sanace budov e, tady hraje velkou roli, e, protože mm, je třeba aby, až, aby celý systém se sám potom jaksi byl schopen nést. A to je to nejdůležitější. A tady eh, bude čelit místní úroveň velice silným výzvám, abychom společně s celým ekonomickým systém i se soukromou sférou eh, napříli, napřímili veškeré úsilí, aby se nám podařilo dosáhnout těchto cílů. Děkuji mnohokrát. A já osobně bych rád dodal k této diskuse to, co vzešlo ze včerejška, protože já jsem včera měl prezentaci a moderoval jsem diskusi ve Vlastně, eh, velvyslanců výboru regionu pro klima a měli jsme tam 20 zástupců vlastních členů, kteří se účastnili ještě k dalším, s dalšími účastníky. A samozřejmě obecné výsledky budou ještě dodány stanou se určitou páteří pro ambasadory výboru regionu pro klima. Ale co bylo důležité, měli jsme sedm vysoce kvalitních prezentací z Navary, z Garci, z Emilie Romána, z Mursie. A e, měli jsme tady zástupce z komise Evropské investiční banky a Zešlo z toho zcela jasně poučením, že my nemůžeme na to klima pohlížet jenom jako na určitou oddělenou politiku, ale jako souč- na to součást vlastně všeho. Ehm, je to celistvá záležitost trvale udržitelných cílů a e, je třeba zahrnout to do jednotlivých národních plánů a jednotlivé členské státy musí do konce tohoto roku komisi ty národní akční plány dodat. A je třeba třeba to tam tedy zapracovat. A z toho včerejšího setkání naprosto jas, bylo zjevné, že každé město, každý region, každý by měl ehm, mít svůj vlastní energetický akční plán. A to vlastně o tom jsme diskutovali, když jsme hovořili o Podunojí. A potom další argument, který velice silně zdůrazňovala komise byla nutnost dialogu. Nejenom, aby tedy parlament a jednotlivé členské státy připravovali nějaký dokument. Není možné to připravit bez intenzivní spolupráce s lokální a regionální úrovní. Tam už včera taky zaznělo, jak důležité je zapojovat zkušenosti z těchto úrovní a už jsem řekl, že dojde k aktuálnímu vydání takového zhrnutí včerejší diskuze a včerejších přednášek pro naše ambasadory a také, jak se z toho můžeme poučit. Takže můžeme přejít k hlasování. Máme tady dva pozměňovací návrhy a velice rád vám oznamuji, že to bude asi jednoduché hlasování, protože pan zpravodaj souhlasí s oběma pozměňovacími návrhy, takže pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, zvedněte ruce. Proti? Nikdo, takže schváleno. Pozměňovací návrh číslo dvě. Pro Děkuji proti. Nikdo. A teď musíme hlasovat o celém takto pozměněném stanovisku. Takže kdo je pro? Děkuji vám mnohokrát. Kdo je proti? Nikdo zdržel se? Nikdo. Takže jednomyslně schváleno. Takže děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaj, za vaši dobrou práci. Takže budeme pokračovat. A sice stanoviskem udržitelné biohospodářství pro Evropu posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím. Spravodajem je Jácin Horvát a hned vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, domnívám se, že biohospodářství nebo hospodářství založené na biomase a toto stanovisko velice souvisí s předchozími tématy, které jsme projednávali, protože bez biohospodářství nebudeme schopni implementovat naše trvale udržitelné cíle a nebudeme moci uskutečnit, dostat našim závazkům, ke kterým jsme se přihlásili v Paříži. Eh, máme tady 2,3 miliardy eur a zaměstnávají 2,3 eh, zaměstnanců, čili je to velice důležitý segment našeho hospodářství a musíme zůstat eh, Eh, věrní cílům eh, dohodnutým v Paříži a musíme si uvědomovat také naléhavosti řešení eh, pro trvale udržitelné cíle a jedním z těch důležitých věcí je právě oběhové hospodářství. Eh, je důležité také eh, správně nakládat, hospodařit se zdroji a neplýtvat, protože zatím eh, v domácnostech se 50% vlastně zdrojů vyplýtvá. Je hm, biohospodářství potom přispěje také k oceánům bez plastů. V roce roce 2002 Evropská komise zveřejnila akční plán, který byl renovován, aktualizován v roce 2017 a později. Evropská komise eh, přišla s novým sdělením týkajícím se biohospodářství. Naše stanovisko je naší reakcí na toto sdělení komise. Podle našeho názoru je důležité, aby do roku 2024 každý region měl svůj vlastní akční strategický plán v mnoha zemích už to je zaběhnutá praxe. Některé regiony už mají tyto plány, ale některé ještě pokulhávají. Tyto regi- těmto regionům by se měla dát zvláštní podpora, aby byly schopny dohnat ty uh, regiony, které jsou na tom lépe. Eh, důležité je, aby biohospodářství se stalo měřitelným a proto potřebujeme srovnatelná data, srovnatelné údaje a srovnatelné indikátory. Pro implementaci strategických plánů potřebujeme odpovědný přístup a víceúrovňovou zprávu, tak aby jeden každý element této strategie byl plně implementován ehm, radnice, zastupitelstva jsou biohospodářskou jednotkou v podstatě. Musíme do tohoto procesu zabudovat také informační klastry je důležité uvědomit si, že biohospodářství vyžaduje celistvý, holistický přístup. Je to veliký systém a proto financování musí přijít z více zdrojů. Hmm, financování primárně ze strukturálních fondů a zemědělského fondu je nedostačivé. Budeme potřebovat daleko více zdrojů pro financování a je třeba přijmout opatření, aby nedocházelo k překrývání se nebo k překrývanému se čerpání růz, různých zdrojů. Stejně tak je důležité vzdělávání. Už jsme o tom dnes hovořili a ekonomie hospodářství není žádnou výjimkou, to, protože e, země, výchova vzdělávání tady hrají centrální roli. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky, za vaše pozměňovací návrhy a tyto příspěvky obohatili e, návrh stanoviska a to je pravděpodobně návrh, proč už tady nemáme žádné e, pozměňovací návrhy. Já chci poděkovat Olze a Chaverie za jejich pomoc a dovolte, abych také poděkoval svému expertovi, panu Akušovi, za toto stanovisko. Děkuji. Right, uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám moc krát. Hlásí se někdo o slovo? Paní Renström. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za dobrou práci a za dobrou zprávu na toto nesmírně důležité téma, o kterém jsme diskutovali už u několika zpráv. Souhlasím také s tím, že EU má ambiciozní klimatické cíle do roku 2050, které, by, které podpořila většina členských zemí, což pokládám za pozitivní. Ale abychom dosáhli těchto cílů a proměnili je v realitu, je potřeba, aby právní rámec Evropské unie unie byl také technicky neutrální a aby se vyhnul přílišným detailům, protože kompetence a předpoklady v různých členských státech jsou nesmírně různorodé. Například ve Švédsku jsme měli úspěch s používáním eh, daně za CO2, eh, s biopalivy, dálkovým vytápěním a tak dále. Eh, takže je potřeba se zamyslet, pozastavit nad tím, že zrovna k biohospodářství je komise a parlament Eh, tak, eh, že jsou tak skeptičtí. A přestože eh, toto, tato, toto biohospodářství splňuje kritéria udržitelnosti, stále se komise staví skepticky k tomuto sektoru a navrhuje dokonce omezit možnosti v této oblasti A myslím si, že nikdo nemůže říkat, že Švédsko není e, dobré v klimatické práci a e, proto vnímám poměrně kriticky, že komise a parlament se rozhodli klást překážky e, boji proti klimatickým změnám a že nechtějí pohlížet na ty členské státy, kterým e, to jde a které slaví úspěchy. Já tedy doufám, že komise mě poslouchá, teď už to nikdo není, ale můžu něco říct k té předchozí debatě. Doufám, že komise bude členským státům veškerými způsoby ulehčovat příspěvky k, ke klimatické práci, protože, všech, protože cokoliv z toho je nutné. Děkuji. Nějaké další žádosti o slovo? Jestliže ne, tak žádné pozměňovací návrhy nejsou, takže budeme hlasovat o celém stanovisku. Kdo je pro? Hlasujte, prosím. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Jeden. Ne? Vy jste proti? Dobře, jeden proti. Takže přijato. Stanovisko je přijato a gratuluji. All right, uh, the next opinion uh, A jdeme na další stanovisko Čaba Borboli, eh, posílení vzdělávání v oblasti STEAM v Evropské unii. Prosím, přijďte sem dopředu. se zástupci Sedeku a s experty. All right, uh, without uh, further ado, I... Tak, bez průtahu dám slovo Čapovi Vorbolimu. Prosím vás o úvodní projev k vašemu stanovisku. Raportor eh, al projektu de aviz privind eh, consolidarea educației. K návrhu usnesení eh, k posílení vazby eh, Evropské unie. My jsme um, převzali stanovisko k politice vzdělávání a um, zaměstnávání mladých, to je třeba posílit. Máme vysokou nezaměstnanost mládeže, um, máme migraci kvalifikovaných osob, úniky mozků se tomu říká, to je velký problém pro Evropu a Dotýká se každopádně střední a východní Evropy. V, mm, v obdob, na období 21 eh, až 27 bude třeba identifikovat řešení, které přispějí k ekonomickému modelu eh, rovnosti šancí. Budoucí předsednictví zveřejnil svůj program, kde vzdělání hraje eh, prioritní roli dobrá spolupráce s rumunským předsednictvím. Ehm, doufám tedy, bude pokračovat i s budoucími předsednictvím, aby školství v e, Evropě bylo nejlepší na světě. Pokud mi to umožníte, tak já budu mluvit maďarsky. Ehm, já se musím ehm, Ehm, zabývá hledáním řešením, jak pomoci mladým zůstat doma. Musíme se zaměřit na ehm, školství ve své zemi. Každopádně bude potřeba vzít v úvahu i modernizaci. I vzdělávání se musí přizpůsobit novým moderním trendům. Je třeba zohlednit inovace, které probíhají v rámci hospodářství a to pak povede k dalšímu zvyšování výkonnosti ekonomiky, pokud budeme mít vzdělané lidi. Každopádně potřebujeme i umělecké směry integrovat do eh, bloku odborné přípravy a jde o to, aby ve všech členských zemích byla co nejnižší míra nezaměstnanosti. Aby tedy byla vysoká zaměstnanost, abychom měli zaangažované všechny vrstvy obyvatelstva. Právě tento systém se umožní, eh, aby ti, kteří hledají pracovní příležitosti, tak aby mohli své ambice úspěšně realizovat na trhu práce. Proto je potřeba, aby odbory, zaměstnanecké svazy a další, tak aby se také zaměřovaly na tyto regionální potřeby. Samotná praxe systému STEM vyžaduje i patřičné financování z daných zdrojů a proto je potřeba připravovat učitele, zvyšovat podíl žen v celém procesu, a to i z hlediska vzdělávání dospělých. Za důležité pokládám i to, aby byla zabezpečena práva všech občanů, kterých se tento proces může dotýkat. Jde o to, abychom poskytli podpůrné mechanismy a navrhujeme i v rámci programu Horizon Erasmus podporu takovýchto projektů. Navrhujeme aby eh, nadstávajícím eh, finským předsednictví se pokračovalo v těchto aktivitách. Současně chci poděkovat všem, kteří přispěli k vypracování tohoto stanoviska. Děkuji členům výboru regionů i sekretariátu, děkuji i představitelům regionů, Čakovi ehm, Láslovi, mému kolegovi, který mi pomohl po odborné stránce a děkuji i ostatním, kteří nám pomohli při realizaci a přípravě tohoto materiálu. Věřím, že tento materiál najde své uplatnění přímo u těch, kteří mají na starosti implementaci zásad, eh, o kterých se v tomto materiálu hovoří. Děkuji. Děkuji vám. Chce si někdo vzít slovo? Paní Karia Leinen. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat a pogratulovat zpravodaji za tuto zprávu na velice aktuální téma. Dnes byl zveřejněn program finského předsednictví, který klade značný důraz na dovednosti a na význam školení a vzdělávání. Pokud chceme v budoucnu vytvářet kvalitní inovace a pokud chceme, aby občané těžili z inovací, Budeme potřebovat lidi, kteří budou mít dovednosti v oblastech STEM. Právě tak je potřeba uchovat genderovou rovnováhu, aby i ženy se pouštěly do studia těchto oborů. Je potřeba vzdělávat ženy, inženýrky a budit zájem dívek o předměty STEM, aby se později dostali až na univerzity v oblastech STEM. Čím se dostávám k základnímu školství? Dejme tomu do deseti let věku protože zhruba v deseti letech se začínáte zajímat o přírodní jevy a právě v této době je potřeba inspirujících učitelů a škol s kvalitní infrastrukturou a kdo jiný než místní orgány by se měli postarat o to, aby to bylo k dispozici. Děkuji vám za vaši práci a těším se, až Finsko převezme předsednictví po Rumunsku a bude podporovat učení předmětů STEM. Děkuji, pan Kobor. Děkuji vám. Mně se to stanovisko velice líbí. Já jsem učitel fyziky. A eh, často si všímám obrovských nepoměrů ve znalostech přírodních věd. Lidé, kteří mají chabé znalosti přírodních věd, mají problém se integrovat na pracovní trh, nebudou vědět, co to vlastně je klimatická změna, budou si myslet, že jde pouze o politický názor a populistický prezident nebo, vel, nebo většina, která podpoří eh, populistického politika může skoncovat s veškerým úsilím bojovat proti klimatickým změnám. Školy většinou dostávají podporu, nicméně školské systémy se v Evropě velice různí. Zejména eh, střední školství v celé řadě členských států má problémy jsou problémy s výukou přírodních věd na středních školách. V některých státech, eh, včetně Maďarska, teď střední školy spadají přímo pod stát, takže místní orgány eh, mají velice malý vliv na jejich fungování a střední školy a jejich osnovy spadají pod stát a církev, nebo, nebo církev, což je rozpor, který je třeba odstranit. Děkuji a teď má slovo paní Renström opět. Prosím. Děkuji. Eh, já bych se chtěla zastavit o, u toho, co říkala paní Karjalainen, o tom, že nedostat, příliš málo dívek studuje tyto obory. Eh, vím, jak je to ve Švédsku a jak je to v ostatních zemích, že dívky se v trošku vyšším školním věku přestanou zajímat o přírodní vědy a matematiku, přestože v útlejším věku jsou v těchto předmětech lepší než chlapci. A pokud jde o ICT a o o digitalizaci, eh, tak čím dál více, eh, čím, pardon, čím dál méně děje dívek se zabývá těmito obory a studuje je, což nám v budoucnu zadělává na problémy. Pomysleme na ty možnosti, které nám digitalizace dává to, je, to, to není možné vnímat pouze z mužské perspektivy. Potřebujeme čím dál více ženské perspektivy v těch měkkých oblastech vývoje e, digitalizace. Takže když si klademe otázku, jak podporovat přírodovědné předměty, e, tak my máme vlastně e, akční plán, který říká, co dělat. Je možné, že samotný tento program je lépe uspůsoben způsobu myšlení chlapců než dívek. Já si tedy myslím, že školy by měly přemýšlet nad tím, jak lákat k těmto předmětům všechny eh, děti a ne pouze chlapce. Děkuji. Okay, thank you. And now we can move on to the voting on the amendment. There's one amendment, and uh, let's vote on that. The rapporteur is against. Those in favor of the amendment number one, vote now. Against?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 All right, next. Budeme pokračovat dál. Vytváření uceleného rámce EU pro endokrinní disruptory. Uno Silberg. Um, váš eh, expert, zástupce výboru NAP. Okay, Mr. Pan zpravodaj dostane slovo. Já bych chtěla eh, prezentovat návrh stanoviska výboru eh, regionů. To téma je staré, my jsme do toho ale vnesli novou perspektivu. Mohli bychom hlasováním ukázat, kdo věděl něco o škodlivých dopadech endokrinních disruptorů. Protože to bylo projednáno v eh, výboru NAT a mnoho z nás se s tím seznámilo. tak mám stále ještě možnost prezentovat několik důležitých eh, skutečností, proč jsou endokrinní disruptory důležité a proč by měly být důležité i na lokální úrovni. Eh, Evropská komise přišla s touto iniciativou a my věříme, eh, že komise by neměla dále odkládat eh, nové strategie pro endokrinní disruptory. Také je důležité, aby tato nová strategie byla doplněna podrobným časovým harmonogramem a měl by se implementovat nová kritéria pro endokrinní disruptory ve veškeré relevantní eh, evropské legislativě, abychom snížili expozici endokrinní. Eh, disruptorů, především u těch nejzranitelnějších skupin. Problém je, že povědomí veřejnosti o endokrinních disruptorech je omezené a velký počet, velká část občanů eh, nechápe eh, fungování těch endokrinních disruptorů. Také bychom měli co nejdříve řešit rozdíly Eh, legislativě EU, co se týče regulace endokrinních disruptorů. Také bychom měli harmonizovat způsob, jakým jsou um, řešeny v legislativě. Měli bychom dát prioritu uh, zdraví občanů. Měli bychom zohlednit také Mm, zájmy spotřebitelů a průmyslu, ale pokud mluvíme o e, konfliktu mezi zájmy průmyslu a zdravým občanů, měli bychom dát prioritu veřejnému zdraví. E, nestačí ještě mm, mluvit o vazbách endokrinních disruptorů s některými poruchami. Měli bychom mluvit o širší perspektivě lidského zdraví a životního prostředí Eh, měli bychom přijmout preventivní kroky, co se týče společnosti jako celku a měli bychom být připraveni jasně říci, že lokální a regionální orgány jsou připraveny chránit budoucí generace. I přes tlak e, silných průmyslových m, mm, a obchodních partnerů. E, je to staré téma, ale současně je i nové um, v návrhu stanoviska všechny tyto témata byla um, podrobně rozpracována, takže bych chtěla mm, poděkovat všem, kdo podal, eh, předložili mm, své pozměňovací na vrhy výboru NATO. Chtěl bych eh, poděkovat kolegům, eh, eh, profesorovi Andersu Waltmanovi, našemu, našemu expertovi, který výrazně přispěl k návrhu k tomu, tomuto vyváženému a podrobnému návrhu stanoviska. Je tady jeden pozměňovací návrh, k tomu se dostaneme v diskusi. Děkuji. Je tady jeden pozměňovací návrh, jsou tady nějaké příspěvky, pokud ne, tak budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Spravodaj je pro. Kdo je, kdo s tím souhlasí, prosím, jde pro. Proti. Nikdo. Takže to je schváleno. A nyní budeme eh, hlasovat o celém pozměněném stanovisku. Pro, proti, nikdo se nezdržel. Takže to je jednomyslně schváleno. Gratuluji zpravodaji. Right, so... Dobře. Takže toto byla dnešní stanoviska. Máme ještě několik stanovisek na zítra, ale dalším následujícím tématem pro dnešek jsou záležitosti EU týkající místních regionálních orgánů. A jak víte, na posledních plenárkách jsme um, dopředu žádali naše členy, zda chtějí Eh, podat návrh na konkrétní téma, eh, aby to mm, lépe vysvětlili. Na tomto základě konference předsedů eh, zvolí téma k diskusi a tady jsme zvolili dva na dvě témata. Bohužel vzhledem k absenci těch, kteří navrhli tato témata, tak máme jenom jedno téma, což jsou oznamovací postupy při územním plánování. A já požádám nejprve pana Petra Kurce, aby si vzal slovo a informoval nás o tom, jak situace ovlivňuje vaše vlastní město a pak Ehm, bude, mm, dostaneme informaci od holandské delegace, pan Jonkman nám k tomu něco zajímavého řekne, když to vypadá, že tady není, takže možná někdo jiný z Holandska se k tomu vyjádří. Začneme tedy Petrem Kurcem. Máte slovo a poté otevřeme eh, prostor dalším řečníkům. Děkuji. Vážení kolegové, nejprve chci poděkovat za to, že to tady eh, má, že se toto téma dostalo na program. Já si myslím, že to se netýká jenom Německa, Nizozemí, ale mnoha obcí v celé Evropě. Jde o nenutně o eh, nařízení o ní, ale tím, že by se odstranil závažný problém. A ten závažný problém spočívá v rozsudku Evropského soudního dvora z ledna 2018. Do doby před tímto rozsudkem jsme vycházeli z toho, že místní územní mm, plány nebo rozhodnutí nespadají pod směrnici o službách. Ale soud rozhodl, že tomu tak bude nebo může být, když například je omezen eh, maloobchod. To je klasický případ lokálního plánování. Například chceme zajistit centra měst, máme plán tedy eh, staveb, staveb aby tam byla určitá nabídka obchodů relevantní pro centra měst, tak tím by se to vlastně vyloučilo. Například v, v průmyslových oblastech. To by se mělo oznamovat. To znamená, všechny tyto lokální rozhodnutí by se musely předkládat Evropské komisi a muselo, bylo by to předmětem oznamovacího postupu. Německo má 11 tisíc obcí. V našem městě my rozhodujeme o, těchto plán, o několika těchto plánech ročně. Takže to jde tisíce řízení jenom z Německa, které se budou, by museli oznamovat komisi. To je nejenom byrokraticky nákladné, ale jedno ze základních práv by tím bylo dočeno, to je právo na komunální, komunální e, e, samozprávu. To je velký problém pro pro Evropu, protože bychom my museli dokládat, že se vlastně jedná o záležitosti, které se nejprve nejlépe řeší na místě. Že by EU vlastně bránila tomuto. Tomu se všemu musíme vyhnout. Bohužel teď nastala situace, kdy Evropská rada, i když nikdo neměl tento záměr, tak ty, podložit tyto, vlastně podřídit tyto plámy směrnici o službách, tak se rada neschodla na směrnici o oznamování, která by Evropská komise eh, to tam možná nezačlenila, čímž by korigo, parlament korigoval judikaturu soudního dvora. To znamená, je třeba jednat a to znamená, že ty obě roviny, které by mohly reagovat, parlament, tady bych žádal, aby chom přijeli iniciativu směrem k parlamentu a také bych chtěl požádat kolegy aby e, oslovili své národní vlády, aby se našlo řešení v Evropské radě, tak abychom se tomuto skutečně závažnému e, chybnému vývoji vyhli, protože by nás to všechny poškodilo, místní samozprávu, ale nakonec i Evropu. Děkuji vám. Thank you very much and then uh, on behalf of the... Děkuji mnohokrát. A teď nizozemský kolega. Děkuji mnohokrát. Já podporuji to, co právě řekl pan Kurz v Nizozemsku. Se už od roku 2017, od toho zveřejnění, zaobíráme návrhem komise a můj nizozemský kolega k tomu také vypracoval návrh stanoviska. Eh, směrnice o službách eh, velice eh, se rozšiřuje a je tady nutná konzultační, je tady nutné konzultační období tři měsíce, ale je třeba konat, protože tři měsíce můžeme si dovolit takováto pravidla, no to nemůžeme uskutečnit. To by místní a regionální zastupitelské orgány eh, prostě strčilo eh, do čekárny, oni by nevěděli, co se děje. Eh, my samozřejmě nejsme proti tomu, aby existoval volný pohyb služeb, ale klademe si otázku, jaké důsledky bude mít pro zastupitelské orgány rozhodování na této úrovni. E, to přece musí být zaručeno. A to rozhodování e, k těm právním aktům o notifikaci je mm, prostě obaleno příliš velkou nejistotou Zaznělo už tady eh, řada obav a musíme společně popřemýšlet, jak to změnit. A já vás všechny vyzývám k tomu i ve jménu kolegy Kurce, abychom se chopili nějaké iniciativy, abychom toto téma nastolili i na úrovni šéfů státu a vláda Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. <clears throat> Máte nějaké další příspěvky? Není tomu tak v tom případě ukončuji diskusi k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát. A dalším tématem pro dnešní den eh, je eh, tato, tento slavnost, je to slavnostní obřad, eh, slavnostní ucení udělování a proto chci tady uvítat jak vítěze, kteří budou odměněni, protože těch tři, ti tři eh, výherci byli již zvoleni. Máme tady také šéfy poroty, takže prosím pěkně, připojte se k nám, abychom mohli zahájit toto slavnostní udělování ocenění. E, Evropský podnikatelsky zaměřený region EER a slavnostní udělování je zaměřeno na společnou oslavu 25. výročí výboru regionu a já jsem velice šťastný, že dnes budeme moci udělit toto ocenění. Eh, já sám eh, vlastně zastupuji region, který byl oceněn. A nyní protože jsem byl zároveň předsedou poroty, mohu s přesvědčením říci, že to byla těžká úloha. Seznám regionů, které podali přihlášku, tak ukázalo se, že jsme měli opravdu velmi kvalitní návrhy. A potom, co jsme se na to podívali už eh, podrobněji, tedy členové poroty, tak eh, jsme se zájmem si vše prohlédli a viděli jsme, že tam byly opravdu velmi zajímavé návrhy a potom jsme už věděli, že tito tři budou vítězové. A než začnu zacházet do podrobností, tak vyzvu zástupce regionů Gdaňsk a region a Pomořansko. Také máme eh, zástupce Gotemburku ze Švédska a regionu Navara ze Španělska. Thank you. Nejprve tedy uh, hejtmana Pomořan, Větislav Struk, je to také člen našeho výboru, my vás tady vítáme, spolu s místostarostou města Gdaňsk, Alan Aleksandrovič. A potom je tu Axel Josefson, předseda regionální asociace místních zastupitelstev Kotemburské provincie. Takže vítejte. A pak je tu také pan Manu Ajardy, místo předseda vlády Navarského regionu. My všichni víme, že malé a střední podniky jsou takovou páteří naší ekonomiky a motorem jejího dalšího rozvoje. A my jsme byli svědky velkého pokroku, zvláště tam, kde byly vytvářeny nové ekosystémy začínajících podniků v těchto regionech i v tom, jak se tyto regiony byly schopny poučit vzájemně ze zkušeností. Problematika jako globalizace, digitalizace, disruptivní inovace a konečně také změny chování eh, spotřebitelů nutí evropské malé a střední podniky přehodnotit své aktivity a přeorientovat je. A v tomto ohledu hrají důležitou úlohu města, regiony, také místní vysoké školství a tak dále. Naše malé a střední podniky, aby uspěly, se budou muset přizpůsobit těmto změnám, změnit svůj modus podnikání a zároveň si také tedy vyměnit své zkušenosti e, s podnikáním v měnící se ekonomice. My jsme si nastavili takové e, cíle na těch příštích pět let. Hovoříme o trvale udržitelném rozvoji, který je podporován aktivitami směrem se z dola hormu. A pokud jde o kritéria, chceme se orientovat na další pokrok a baron Lambert a já, jakožto vaši předsedové, na tom už dlouho pracujeme. Především nám jde o tedy změnu určitého uvažování v podnikatelské sféře, pak také se budeme zabývat problematikou digitalizace a problematikou uzavírání partnerství. Prostřednictvím tohoto schématu jsme prokázali, že regiony a města mohou skutečně přispět ke zlepšení situace pro malé a střední podniky tím, že jim vytvoří rámcové podmínky pro další rozvoj tím, že vytvářejí eh, příznivý ekosystém pro malé a střední podniky v daném regionu nebo městě a že podporují podnikatelské aktivity. Toto schéma také ukázalo, že budování těch takzvaných Silicon Valley, tedy v decentralizované formě po celé Evropě, to znamená to, že nebudeme přejímat automaticky vzor Silicon Valley, se v Evropě osvědčilo. je na čase, aby celá tato iniciativa se přesunula na další úroveň a proto letos ve spolupráci s komisí Econ, Jury a naším sekretariátem jsme se rozhodli znovu obnovit schéma podnikatelských regionů a bude to veřejně oznámeno, já to můžu říct už teď, protože komise Econ spolupracuje s ředitelstvím pro růst a my hodláme zorganizovat speciální konferenci věnovanou této problematice a to na okraji eh, schromáždění zástupců obcí a měst. Odhraje se to tedy 25. až 27. listopadu v Dánsku. Tam bude tedy představen nový koncept této iniciativy. A já musím říci, že některé ty návrhy byly opravdu zásadně nové. A já jsem velmi rád, že nyní je Švédsko tedy mezi vítězi cen. To znamená, že ta mapa Evropy je díky tomu nyní vyváženější, ale samozřejmě eh, se těšíme na to, že i další země a města předloží v příštím kole své návrhy. Některé regiony sice nevyhrály prvním nebo druhém kole předkládání návrhů. Přesto však v jejich případě došlo k evidentnímu pokroku a my jsme rádi, že se nenechali odradit a znovu se přihlásili. Kolegové, nyní tedy předám ceny. Začím panem. Začnu od pana Struka a pana Aleksandroviče, kteří tu zastupují Gdaňsk a Pomořany. Pane předsedo, teď uslyšíte polštinu. Nagroda Europejský region představitelů. Tato cena za rok 2020 je jedinečným oceněním je jim korunováno naše úsilí Já tady začnu znovu od začátku. Tato cena je jedinečným oceněním, protože korunuje naše snahy na, místní, na úrovni místní a regionální zprávy na základě naší strategie a vize dalšího rozvoje. My jsme se rozhodli soustředit na hlavní oblasti hospodářství, typické pro náš region, ale také pro celou Evropu. My jsme byli svědky vysoké míry růstu, efektivního boje s nezaměstnaností, vznikly u nás nové podniky a naše ekonomika se orientovala na vývoz. Záleží hlavně na tom umět být flexibilní a reagovat na změny v praxi. Jedna z velkých výzev naší doby spočívá v tom, že je tu velká poptávka po talentech a proto je třeba propagovat veškeré snahy přilákat talent. A naši kolegové, náš kolega pan Adamovič se účastní každého plenárního zasedání tohoto výboru. A ví, že ta cena je odrazem předností naší komunity, našeho regionu a také toho, že podporujeme evropské hodnoty. V našem regionu si velmi dobře pamatujeme, proč a jak byla vybudována hanzovní velmoc města Gdaňsk. A máme i další zkušenosti z historie a víme, jak důležitá je solidarita na úrovni regionu. A tato jedinečná cena pro nás představuje také určitý závazek, který jde nad rámec čistě hospodářské dimenze propagace podnikatelského ducha. A my jsme se snažili totiž vytvářet i férové a inspirující podmínky pro eh, podnikání všech občanů našeho regionu, včetně imigrantů. Dámy a pánové, pane předsedo, děkuji. Okay. Thank you. Děkuji. Děkuji velice a nyní ta druhá cena. Sure. Okay, go ahead. Mr. Aleksandrovič. Mr. Chairman. Pane předsedo. Vážení zástupci místních a regionálních zpráv, dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením tady dnes být. Dovolte mi říct několik slov, bude to polsky. Jestem dumny, mogąc w imieniu miasta Gdańska. Jsem velmi hrdý na to, že jménem města Gdaňsk spolu s hejtmanem kraje Pomořany mohu přijmout tuto, převzít tuto cenu cenu pro Evropský region, podnikatelský region roku 2020. Tato cena je takovým nejlepším možným důkazem toho, že jsme nezaháleli v uplynulých 30 letech od eh, okamžiku transform, začátku transformace Polska a že jsme nepromarnili ani 15 let členství v Evropské unii. Gdaňsk je centrem kulturního života eh, našeho kraje, má rozsáhlý vliv, kulturní vliv na celý okolní kraj a to včetně podpory podnikatelského ducha. Před eh, několika lety jsme si nastavili velice ambiciozní cíl Chtěli jsme eh, být schopni přilákat to, co je pro nás nejhodnotější. Podnikatele, kteří si, si vědomi naše historie, kteří uznávají princip solidarity a kteří chtějí spolupracovat na vytváření budoucnosti bez ohledu na to, jakého jsou věku, původu, náboženství, eh, pohlaví, sexuální orientace či potenciálního postižení. A když se podívám zpět, mám dojem, že se nám tento cíl opravdu povedlo naplnit. Gdaňsk dnes je nejenom místem, kde vzkvétá tradiční ekonomika spojená s palivovým hospodářstvím nebo námořní dopravou, ale čím se Gdaňsk odlišuje od ostatních polských měst, je taková eh, pokroková vize, která nám umožňuje být otevřený, diverzifikovat lidské zdroje, přijímat vnější vlivy. A když se ohlížím zpátky na tradici hanzovních měst a Vidím tradiční hodnoty, včetně diverzity, včetně uvědomění si toho, jaký může mít přínos, a to i pro hospodářský rozvoj. A právě díky tomu je daň mimořádný. A to, jak se obecně počínaje státní zprávou, počínaje univerzitami, sociální strukturou a tak dále. Tato vize nám umožnila také přijít s novými modely toho, jak zaintegrovat imigranty, což je v Polsku novinka svého druhu. My se snažíme ze všech sil vytvořit z Gdaňska příznivé místo pro další rozvoj eh, talentu, ale také dokonalé místo k životu, místo, které inspiruje, které podporuje vaše energii, vaše nasměřování a město, které zároveň neza, nezapomíná na svoji mimořádnou historii. My za všech okolností investujeme do kulturních událostí, do vzdělávání, do sportu, do eh, ochrany životního prostředí, například formou investic do veřejné dopravy. Prostě snažíme se zlepšovat kvalitu života našich občanů. Máme také velice dobře rozvinutý trh s nemovitostmi, máme celou řadu různých možností a alternativ bydlení, které jsou k dispozici. Za poslední roky ročně přijede k daň z navštívy 3 miliony návštěvníků a každý rok nám přibyde 3 tisíce obyvatel. V Daňsku máme dobrou dopravní infrastrukturu, dobrou propojenost ostatními polskými regiony a městy jakoukoliv formou dopravy, po moři, mm, po zemi, vzduchem. Jakmile jednou dorazíte do Gdaňska, zjistíte, že se vám vlastně chce se tam trochu zdržet. A pokud jde o budoucnost tohoto regionu, jsem opravdu přesvědčen o, to, že ta, o tom, že tato cena Evropského podnikatelského regionu roku 2020 bude dalším stimulem pro posílení podnikatelského ducha v naší, mm, našem kraji, městě a Polsku obecně. A konečně na závěr chci poděkovat všem, včetně mých kolegů, kteří jsou tady mezi námi. Chci vám poděkovat za vaši spolupráci, protože jen díky vám máme dnes tuto cenu. Okay, and let me just very briefly summarize. Eh, děkuji a nyní bych eh, schrnul to, co řekla porota a jak argumentovala ocenění, které bylo uděleno Gdaňsku a Pomořansku cílené aktivity, jejichž cílem bylo eh, přilákat talenty, investice, startupy a inovativní malé a střední podniky a také poskytování vzdělávání v podnikatelské oblasti mladým lidem. A to je věc, ze které se mohou poučit i ostatní regiony a je potřeba také podpořit spolupráci mezi regiony. A nyní Jeteborg. A než předám cenu a slovo panu eh, Josef Sonsonovi, tak bych chtěl zdůraznit, eh, co jsou zásadní prvky vaší žádosti. Bylo to velmi dobře strukturováno. Eh, především co se týče dlouhodobé strategie, která byla více úrovňová a především jste se soustředili na zlepšení podnikatelského prostředí, lepší podmínky pro rozkvět malých a středních podniků. A nyní bych chtěl eh, předat slovo a ocenění Alexisovi Josefsonsonovi. Thank you. Thank you. it's yours. Thank you. Uh, thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi hrdý a vděčný, že zde mohu být dnes večer s vámi. Děkuji za toto ocenění. Eh, Jeteburg Eh, město Gothenburg eh, bylo založeno v roce 1621 a má velmi dlouhou historii obchodu. A dnes eh, máme přes 750 podniků, které jsou v tomto regionu Gothenburg. A my se snažíme tedy mít strukturu Eh, kde by byly různé úrovně podniků. Eh, máme mm, různé silné stránky. My jsme v západní Skandinávii 70 eh, celkového průmyslu se nachází v oblasti pěti kilometrů v Gotemburgu, takže je to velmi důležité centrum ve Švédsku. Máme také největší přístav ve Skandinávii a mezi Atlantikem a po Baltím a máme přes 11 tisíc lodí, které k nám ročně připlouvají a a jedná se o, o třetinu vývozu, který uh, prochází přes, přes náš uh, přístup. E, takže pro nás je to velmi důležité. My se snažíme zlepšit e, komunikace do Osla, do Norska a také do Kodaně a do Hamburgu. Eh, tak abychom byli lépe eh, vybaveni eh, pro potřeby našeho podnikání. Další výhoda Gotemburgu je velmi dobré dědictví, které máme díky SKF a Volvu. A Mm, takže u nás se vyrábějí eh, široké škály komponentů a jsme v tom opravdu eh, velmi dobří, máme velké dovednosti a jedná se o mechanické výrobky, které se nyní eh, vlastně mění v oblast počítačů, takže to je pro nás velká výzva. Máme velmi dobré podnikatelské prostředí a my pracujeme také na strategii, tak bychom zlepšili podnikatelské prostředí a podnikatelství a tak, jak řekl eh, pan předseda, Otázka eh, podniků je pro nás velmi důležitá. Toto podnikatelské prostředí je důležité pro náš úspěch v budoucnosti a proto také pracujeme na nové strategii pro eh, zlepšení podnikatelského prostředí a tak, abychom posílili podnikatelského ducha. A máme eh, nyní Mm, za cíl, aby do roku 2035 jsme měli dva, přes 20 tisíc nových eh, pracovních míst. Co se týče strategie, tak to je strategie od zdola nahoru. My jsme se eh, snažili zapojit eh, podnikatelské komunity do naší strategii. Uspořádali jsme 40 workshopů, několik stovek podniků se zúčastnilo. A toto eh, vedlo k hlavním zjištěním, jak zlepšit podnikatelské prostředí a také jak zlepšit eh, podmínky pro malé a střední podniky, což je pro nás klíčové. A to je také jeden z kritických aspektů, když eh, hovoříme o tom, aby tuto strategii uznávaly podniky v našem regionu. To je pro nás důležité. A chtěl bych také poděkovat těm, eh, kteří v našem eh, regionu se zabývají touto problematikou, protože bez jejich nasazení by toto nebylo možné. A tato cena je eh, výsledkem této tvrdé práce, která byla odvedena. budeme pokračovat eh, aktivně na to, abychom zlepšili podnikatelské prostředí. Myslíme si, že máme jednu z lepších strategií pro podnikatelství. Tato cena je pro nás velmi důležitá a vidíme to jako schválení toho, že jsme na správné cestě. Ještě jednou vám děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji panu Axelovi Josefsonovi a teď se přesuneme do Navarského regionu. A tady také dovolte mi schrnout stručně váš návrh. Vy jste byli odměněni za to, že jste se snažili podpořit míru ochoty podnikat mezi místní populací a také jste se snažili eh, zvýšit šance na přežití podniků a rozvíjet jejich další potenciál. Do toho jste investovali. Investovali se také do specializace vašeho Eh, regionu. A byli jste se ochotni podělit o hlavní nástroje, kterými jste implementovali tento postup. Dovolte mi tedy nyní předat cenu panu Ajardimu.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 Pokud ne, tak já to zkusím španělsky. Aspoň ty klíčové prvky, kdybyste mohl schrnout. Já jsem chtěla říci úvodem, že vás všechny zdravím. Hezké odpoledne zlavím předsedu výboru regionu, místo předsedové, vážení kolegové a kolegyně. Úvodem eh, bych chtěl poblahopřát oběma eh, dvou regionům, eh, tedy Gdaňsku Pomořanům a také bych chtěl poblahopřát regionu Jeteborg. Já vám oběma gratuluji. A chtěl bych říci, že co se týče eh, podnikání a systému v Navaře, je zásluhou navarské vlády, ale nejenom je to její zásluha, jak to řekli také v Jotoborgu. V roce 2016 Navara zrevidovala svou strategii pro inteligentní specializaci a tato strategie byla zrevidována se zástupci podniků, univerzit, technologických center, eh, sociálních eh, organizací a se zástupci vlády. To si myslím, že je klíčové. Co se týče budoucnosti, tak eh, ta práce je prací sdílenou a musíme se na to zaměřit eh, s, se těmi čtyřmi eh, stranami obdélníků. To je velmi důležité, aby existovala kontinuita. Pokud jde o chytrou specializaci a tak, abychom podpořili podnikání, tak my jsme vypracovali nástroje, například podnikatelský plán také, který se zaměřil na technologii technologii, na sociální otázku, také rizikový kapitál, politika klastru. Eh, potom také jedno okénko, one stop shop eh, pro podnikatele. Pomaloučku, krok po krůčku, ale všichni společně jsme Eh, zřídili ekosystém pro podnikání, který je stále silnější a účinnější. Je pro mě tedy velkou ctí získat toto ocenění, což nám eh, ukazuje, že Navara se zasazuje o podnikání. Je důležité Eh, právě se zmínit o strategii S3. Eh, chceme-li se zasadit o podnikání, tak musíme se v této oblasti angažovat. Musíme kontinuálně zlepšovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru, eh, musíme podporovat inovaci a musíme soustředit na prioritní sektory, které jsou ve strategii S3. Tato, tento ekosystém vás má ve středobodu svého podnikatele a doprovázíme ho od zrodu, od svého zrodu až do vstupu na trh. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, my eh, spojujeme své síly, abychom eh, pracovali na rozvíjení podnikatelského prostředí. A jakým způsobem? Musíme podporovat talent občanů a musíme podporovat eh, podnikání za tím cílem, aby Navara si zachovala a ještě zlepšila vysokou konkurenceschopnost, kterou má. Toto ocenění je přiznáním výsledků, ale je to také velké povzbuzení eh, pro to, abychom dále pokračovali v této práci. Eh, Benetan Eskeriasko, děkuji vám. Děkuji velice. Podle našich původních informací jsme tu měli mít baskyčtinu pasivně k dispozici, ale eh, každopádně tedy se podařilo přetlumočit vaše sdělení. A dovolte mi uzavřít tím, že poděkuji všem, všem regionům, které se přihlásily, letos však nevyhrály. A my se poučíme z příkladu těchto tří měst a regionů a pomůže nám to při dalším rozvíjení této koncepce. A jak jsem řekla, my tedy představíme další kolo této iniciativy na podzim letošního roku. A nyní bych vás rád pozval na recepci, na oslavu odehraje se v prostoru, který, eh, ve kterém je výstava fotografií eh, našich mladých členů. Tuto výstavu zorganizoval výbor regionů. Mladí Evropané byli vyzváni k tomu, aby se snažili zachytit svoji, fotograficky svoji představu Evropy, toho, jak funguje v jejich regionu. Konkrétně jsme jim položili otázky, jak eh, pocitujete přítomnost Evropské unie v regionu, kde žijete a na té výstavě uvidíte 20 eh, nejlepších prací. A zároveň tedy také v tomto auditoriu bude recepce. Já tady zbyl všechny a děkuji. Tím se dostáváme ke konci dnešního plenárního zasedání a já zvu všechny, včetně polské delegace. Hostitelem je polská delegace na půdě výboru regionu, kde proběhne tedy další recepce přímo na půdě výboru regionu. Tím končím dnešní zasedání. Let's take a photo of... Tak